Takže, vážené dámy a pánové, navrhuji, abychom e, začali. E, mám poněkud spoždění. Nicméně nyní jsem už tady, takže můžeme začít. Všechny vás tu srdečně zdravím a navrhuji, abychom hnedka přistoupili k prvnímu bodu pořadu jednání, Máme tu tři zprávy, po té hlasování. První eh, je eh, Jožef Sajer s poněkud neoblíbeným tématem aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Prosím, Jožefe, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Já vám nyní chci představit velice zajímavé a vzrušující téma aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Možná, že počet příchozích odpovídá zajímavosti této zprávy. Ten text hovoří sám za sebe, je výsledkem dlouhé spolupráce s různými službami, s dalšími výbory, s kolegy na horizontální bázi tady v tomto parlamentu Každý, kdo se kdy dříve zabýval touto problematikou, se zapojil, také proběhla velice plodná konzultace s komisí, takže tady vlastně představuje určité pokyny. A přestože říkám pokyny, tak rozhodně netvrdím, že jde o nějakou úplnou encyklopedii, nějakou schrnut, nějaké schrnutí celého problému, protože tento problém je velice komplikovaný a vyskytuje se v různých eh, oblastech naší činnosti. Nicméně já tedy oceňuji eh, práci a názory různých kolegů z různých výborů. Už jsem dostal stanovisko výboru TRAN, ENVY a PEŠ a ještě eh, čekám na výbory DEVE, ITRE, EMPL a EKON, AGRI a LIBE. To jsou ti obvyklí podezřelí, to jsou výbory, které eh, se potýkají s problémy aktu přenesené pravomocí každodenně. Já jsem eh, předpokládal, když jsme dělali předchozí zprávu na toto téma, že v tomto funkčním období už bude problém vyřešen eh, problém prováděcích aktů pod Lisabonskou smlouvou a tak dále. Nicméně stále ještě to v nedohlednu. Máme více zkušeností, více praxe, e, výbory e, si vytvářejí různorodé strategie, někdy si vzájemně odporující, ale na, na, na straně parlamentu, jménem parlamentu panuje schoda, že jde o zásadní otázku rozdělení pravomocí mezi evropskými institucemi. A to je zásadní element celého problémů. Jde tady vlastně o vymezení pravomocí a kontrolu pravomocí, eh, což nemůže fungovat tak, jako ve členském státě. Nicméně v, v různých zemích probíhají podobné diskuze. Například v mé země se diskutuje o tom, co má rozhodovat parlament a co má být delegováno na jednotlivá ministerstva. Eh, ve Španělsku máme pravomoc vlády eh, vydávat eh, zákony, v mé zemi nezasedal parlament v době komunismu a tak dále, takže praxe jsou velice různé. Tady v evropských institucích máme dlouhou historii sporu o toto rozdělení pravomocí a milníkem byla Lisabonská smlouva Tady se opravdu, opravdu podařilo dosáhnout pokroku. Dostali jsme se jaksi před další instituce, zejména radu, ale komise nebyla eh, zvyklá na tyto rozšířené pravomoce parlamentu, které tu dříve nebyly. Takže různé technické aspekty a detaily tohoto procesu eh, ze strany komise slouží k jaksi udržení statu quo. Nicméně říkám, že komise velice plodně spolupracovala a chtěl bych také tady veřejně požádat komisi o eh, vyjádření eh, názoru na tuto problematiku. Potřebujeme eh, komisi jakožto důležitého spojence, abychom prosadili naše zájmy. Ty pokyny, které tu máme vypracované, jsou v podstatě takovými radami pro zpravodaje. Je to seznam, ne, ne tedy úplný seznam, ale je to seznam kritérií. Jestliže někdo má zprávu nějaký, o nějakém legislativním aktu a přečte si pokyny, které jsme tady schromáždili na základě dosavadní zkušenosti v parlamentu, tak získá všeobecný přehled o tom, proč je tato problematika důležitá, jaké jsou vyjednávací techniky, které je nejlepší používat a také ze strany výboru Jury je důležité, že někdy jsou naši kolegové obvinováni z toho, že eh, blokují různé záležitosti, které jsou, eh, řekněme, nesrozumitelné povahy, protože my přijdeme a řekneme, nesmíte to dělat, protože tady je akt přenezené pravomoci, a oni potom jaksi ustupují, vzdávají se některých pravomocí parlamentu. To se však stává méně a méně, ale abychom dokázali našim kolegům, že naše požadavky e, nejsou, nevznášíme proto, abychom blokovali jejich práci, ale abychom jim pomáhali. Možná, že tu e, ztrácíme určité pozice během vyjednávání, nicméně nakonec e, je parlament vítězem, což je to zásadní. Toto vymezení je z tohoto hlediska velice důležité. Diskutovali jsme o něm při přípravě této zprávy. Zásadní je tu rozdíl mezi tím, co by mělo být v základním aktu a co by mělo být v aktu přenesené pravomoci. To je základní otázka pravomocí. Já se osobně domnívám, ale myslím si, že můj názor by měl být i názorem parlamentu, že bychom si neměli svazovat ruce v tomto ohledu. Spolu zákonodárci, což jsme my, by měli mít právo říci v každém případě, co eh, bude obsaženo eh, v základním aktu a co si ponecháme pro sebe. Několik kolegů eh, už bylo zapojeno do tohoto procesu a někdy říkají, že aktu přenesené pravomoci je příliš mnoho, že v základním aktu je toho příliš málo a tak dále. Tady probíhá mocenský boj. Nicméně v tomto smyslu tady by mělo být na libovůli eh, zákonodárce, co bude eh, v základním aktu a co ne. Samozřejmě máme tu pokyny, máme tu určité eh, praxe, které jsou časově náročné, máme tu postup znovu vyjednávání, schvalování věcí, které se rychle mění a tak dále. Za druhé, když eh, delegujeme naše pravomoci, tak eh, je tu rozdíl mezi tím, jak budeme kontrolovat tento proces. A potom je tu otázka rozdělení mezi aktem v přenesené pravomoci a prováděcím aktem. To je eh, zásadním bodem této zprávy, rozdíl mezi těmito dvěma typy aktů. I to je otázka moci a vlivu, ale tady v mnoha ohledech nás svazují naše eh, dosavadní postupy. Máme tu eh, určité definice obsažené ve smlouvě a ty nás mm. také svazují samozřejmě. Máme tu určité osvědčené ostupy eh, a měli bychom očekávat více od budoucnosti, kdy budeme mít poslední slovo v mnoha tématech, které dosud probíhají. To jsou tedy zásadní aspekty. Potom je tu ještě jedna věc, kterou zmiňuji na konci, a to je zesouladění. V tomto textu si stěžuji nebo eh, lituji toho, že zesouladění neprobíhá dostatečně rychle. Doufám, že eh, komisi tato pobídka stačila a že eh, moje zpráva také přispěje k určitému urychlení. Doufám, že mi to komise potvrdí. Blíží se třetí omnibus o zesouladění, který konečně umožní, aby celá procedura zesouladění mohla být ukončena e, v tomto funkčním období parlamentu, abychom to nenechávali do příštího funkčního období. To je velice důležité z našeho pohledu, aby tyto pokyny také sloužily eh, pro praxi eh, příštího parlamentu nových eh, kolegů, kteří přijdou aby tedy i noví europoslanci dostali jakýsi rychlokurs o tom, co bychom měli dělat a co ne. A v tomto ohledu bychom jim tedy mohli předat, aby po nás na naše osvědčené, praxi, naše osvědčené praxe, byť ne bezchybné, aby po nás zůstalo toto dědictví zkrátka pro příští parlament. Je to mnohem eh, delší procedura, než kdo předpokládal, když vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. A já jsem s velmi nízkým rizikem bych mohl eh, předpokládat, že ještě budeme svádět eh, dlouhý boj a to očekávají i další výbory, které jsou postiženy touto problematikou, ale samozřejmě celé toto téma je ještě mnohem komplikovanější. Takže ještě z hlediska eh, těch procedur, máme tu pozměňovací návrhy, už tu máme stanoviska různých eh, výboru. Eh, lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů je 27. září, pokud je mi známo. Takže budeme moci postupovat paralelně s dalšími eh, tématy, kterými se zabýváme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Rabkaj, prosím. Děkuji, Klause Heinere. Nejprve tedy Eh, generální zaměření. S tím jsem srozuměn, co tady kolega Sayer navrhuje, obzvláště to, že musíme vypracovat pokyny, které na jedné straně budou dostatečně otevřené, ale na straně druhé také dostatečně jasné, tak aby to bylo možno vyhodnotit čas od času a abychom mohli se o tom také bavit s osobami z jiných výborů, kterých se to týká. Souhlasím s tím, co právě teď kolega Sayer eh, prohlásil, ale právě z tohoto důvodu mám na dvou nebo třech místech některé otázky, kde mi ten text s těmi svými vývody není zcela jasný a mám tady určité problémy s textem. Uh, E, není to jako celkový text, e, jsou to dva, tři body, kdy se chci ještě dotázat a kdy chci něco pozměnit. Je tady ještě jeden bod, kde si ale myslím, že musíme něco doplnit. Já bych ty body prošel. Uh, já se budu držet pouze toho pokynu číslice jedna. Všechno ostatní to je jenom taková okrasa, která je s tím spojená, ale podstatný je tenhle ten bod jedna. Tak tam je ten bod, pokud se nemýlím, bod sedmý. Já si myslím, že je to možná jenom chyba překladu. Tam chybí v německém překladu sloveso, ale v Němčině je to velice důležité. Tady cestou eh, aktů přenesené pravomoci provedeno. Má to být provedeno, musí to být provedeno, může to být provedeno. Tady samozřejmě chybí příslušné sloveso. Je rozhodující, zda je tam uvedeno může anebo musí, protože je to podle mého názoru jenom chyba v překladu a Nesrovnával jsem to zatím ještě s ostatními texty v jiných jazycích, ale jde jenom o to, abychom tomu rozuměli. Další bod, to je bod 12, pokud se nemýlím, a tam mám určité problémy. Tady Josef Sayer se dotýká konkrétního bodu. Je tady jeden příklad. Na začátku podle mého názoru je to takhle správní a pak to znamená, že by se mělo jednat o prováděcí akt, tedy kde vlastně v tom jsme, ano, v tomto případě je to v pořádku, takže pokud zákonodárce nerozhodl jinak, že se bude jednat o povolení, což by byl vlastně takový nový, taková nová pevná součást, bylo by to v podstatě rozhodnutí. Jestliže to bylo rozhodnuto, může se to také implementovat, ale pak mám tady problémy s poslední částí. A tady přidává se k tomu nové prováděcí nařízení na základě základního aktu a je to sekundární politické zaměření, anebo se dal, by se mělo jednat o e, akt přenesené pravomoci. Tomu vůbec nerozumím, ale samozřejmě tady to dává komisi možnost k různým změnám různých podstatných ustanovení. Co je tedy vlastně tím úkolem? Komise e, E, vlastně se rozšiřuje možnosti komise k dalším politickým rozhodnutím. To, co my tady děláme, to je v podstatě e, podstatná část základního aktu a tady s tímto bodem mám značné potíže. A vlastně poslední odrážka v tom našem seznamu, tam to mám ještě jednou, tam je uvedeno, přechodné odchylky od základního aktu, přechodné odchylky, které by tedy v určitém situaci byly definovány jednoznačně. A tady vlastně Tady není žádná zmínka o doplnění práz, eh, základního právního aktu, ale i tady mám s tím problémy. Nevím, co bylo jeho tím původním účelem. Kdo vlastně definuje eh, tyto situace? Kdo to bude? Bude to komise, která je bude definovat? Kdo to bude dělat? Komise přece musí něco eh, předložit nebo navrhnout na základě základního aktu. Jaké specifické situace to jsou? Jednoznačně definované podmínky, ty se jednoznačně stanovují a jestliže se něco stanovuje, tak jak se tady navrhuje, tak to samozřejmě bude stanoveno v prováděcích aktech a to už jsme úplně mimo. To je tedy také věc, s kterou mám opravdu velký problém pokud to tedy vlastně tato možnost bude odebrána nám. Pak tady mám ještě čtvrtý bod, tam je, potřebujeme určité do, doplnění. Já to považuji za velice důležité a podstatné. Změna, eh, kdy je změna nebo doplněk podstatná, anebo kdy není podstatná. Když to je jasné, tak komise tady říká u podstatných kde je to vymezení? Já si myslím, že se tím musíme zabývat. Co je podstatné a co není podstatné? Já si myslím, že tady máme celou řadu rozsudků Evropského soudního dvora, musíme se na ně podívat a z toho hlediska, že by to měly být určité pokyny pro ostatní výbory, tak to patří vlastně k zásadnímu tématu. Je třeba vědět, co je podstatné a co je nepodstatné. Bohužel tady máme i příklady, občas máme i dokonce podezření, že komise by to ráda udělala tak, že předloží právní akt, e, tam je napsáno svět je krásný, ale pak vlastně e, ve zbytku rozhodne komise o aktech přenesené pravomoci nebo ne. Já tady mohu předložit konkrétní příklady z nedávné minulosti. Já si myslím, že to je návrh, kterým se nyní zabývá EMPL a to je opravdu něco podobného obsaženo. Co je teda podstatným obsahem? Eh, když se to tedy má provádět eh, aktem přenesené pravomoci. Samozřejmě, že to musí předkládat zákonodárce, ale to je podstata té směrnice samotné a nemůže to potom být aktem přenesené pravomoci a to jsou vlastně potom ty otázky, které se týkají, co je podstatné a co je nepodstatné. Tím se musíme zabývat a Přesto bych se zamyslel ještě nad tím, nemusí to být eh, bezpodmínečně součástí této zprávy, ale já si myslím, že podle mého dojmu, ten může být samozřejmě špatný, my pracujeme ve výborech s touto otázkou vždycky tak, že každý výbor v podstatě pracuje sám za sebe, nikoli v kontextu. Sice máme tady stále eh, zpravodaje, pak se jich dotazujeme na ty akty přenesené pravomoci, ale když se podívám na praxi za poslední rok, jak to všechno probíhá, tak by vlastně parlament musel zavést poněkud tak pevnější strukturu pro tyto otázky, kdy se jedná o podstatnou záležitost a kdy o nepodstatnou záležitost a kdy se to tedy zakotví v základním aktu. Já bych navrhoval, abychom se nad tím zamysleli. Tak to byly ty body, s nimiž spojuji dvě až tři otázky. Rád bych je také doplnil, ale celkem za to jsem srozuměn s tím, co tady kolega Sájer navrhuje, pokud jde o charakter tohoto nástroje. Srdečně dík řečník. I já jsem sám sebe napsal na seznam řečníků. Je otázka, jakým způsobem tedy komise na, eh, eh, navrhuje eh, akty přenesené pravomoci a prováděcí akty. Je tu tendence k jakému si americkému zákonodárství kde eh, je potřeba eh, redukovat nebo upravovat jen jaksi v nejhrubějších obrysech eh, v základním aktu a potom ty podrobnosti uvádět v těch podřízených aktech. To je takový americký způsob, jakým pracují, jakým pracují americké agencies tradice. To není evropská tradice. Tady velice omezujeme pravomoci parlamentu. A právě tento výbor v minulosti, jak u aktu přenesené pravomoci, eh, tak i u prováděcích aktů se eh, velice eh, držel zpátky. V ostatních výborech tomu tak není, nicméně my to děláme už poměrně dlouho. Za druhé, stále tu máme určité definice, aktu přenesené pravomoci a prováděcích aktů eh, ve eh, smlouvě. Nicméně, aktem přenesené pravomoci eh, se může rozumět pouze něco, co obsahuje jak, jakýsi nárok na upravování, který jaksi přísluší pod legislativní proceduru. Čili když um, se jedná o legislativní činnost, tak se nemůže uh, jednat o prováděcí akt, ale vždycky o akt přenesené pravomoci. Takže je zcela zásadní, jestli právní služba rady řekne, zda jde o politickou uh, otázku nebo ne. Tak, tomu ovšem, uh, tak by tomu ovšem nemělo být. Tady máme určité napětí, máme tu stížnosti ze strany eh, Evropské komise. Jestliže jde o něco, co, se, co má věcnou podstatu, která spadá eh, pod příslušnost parlamentu, musí jít vždycky o akt přenesené pravomoci. Nicméně rada říká, že ne, že si může používat, eh, jaký akt chce. Komise tedy přistoupila ke stížnosti, ta už eh, se nějaký čas táhne. Musíme počkat, co k tomu vynese eh, Evropský soudní dvůr a je otázka, jak to tedy všechno dopadne. Podle mě eh, je lepší, abychom tedy hledali eh, řešení našich akutních problémů s radou a komisí a to, co nejrychleji, abychom dospěli k co nejvíce společným kritériím. Například pokud jde o téma MFF, víceletého finančního rádce. To je centrální téma, pokud jde o aktiv přenesené pravomoci a eh, prováděcí akci a to se děje na zcela nejvyšší úrovni. Náš předseda eh, vede pohovory s předsedou rady a s předsedou eh, komise aby dospěli k eh, rozumnému řešení. A když s ohledem na různá možná kritéria můžeme přispět pomocí, tak sice ne ve všech bodech, tak by to bylo velkým přínosem. To jsem ještě tedy chtěl doplnit. Zdá se, eh, že Rada a komise bude muset stále znovu řešit eh, podobné problémy. Máme tu také eh, neformální kontakty v této oblasti, dospělo se k různým pokrokům, ale ještě zdaleka nejsme tam, kde bychom být měli při řešení našich akutních problémů, které opravdu vyřešit potřebujeme. Teď tedy dávám slovo panu kolegu Speronimu a potom komisi. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem dorazil trochu později. Ale eh, parlamentní doprava prostě selhala. Já bych se rád zmínil o tom, jak se dají srovnávat různé právní systémy v evropských státech. Já jsem samozřejmě občanem Itálie a máme legislativní eh, vyhlášky, eh, které odpovídají aktům v přenesené pravomoci tady. Eh, máme také velmi dlouhou tradici právě těchto vyhlášek dekretů a to působí eh, zase také určité problémy v legislativě. Faktem je, že parlament může takové ustanovení zneužít. A v takovém případě pak může odvolací soud um, dojít k závěru, že došlo ke zneužití pravomoci a může v takovém případě daný, um, danou legislativní vyhlášku dekret zrušit. Samozřejmě máme určité termíny, které nám legislativa předepisuje. Není tedy vše zcela otevřené, ale pokud hovořím o situaci v Evropě, v Evropské unii, tak někdy se také stává, že Rada má takzvaně úplně volnou ruku a my můžeme eh, takovou eh, situaci omezit tím, že stanovíme přísné časové lhůty pro zavedení aktů v přenesené pravomoci a to nám velmi pomůže, pokud mají lidé obavy z toho, že že rada eh, má příliš volnou eh, ruku v tomto smyslu pro rozhodování. Měli by jasně stanovit časový harmonogram, eh, protože právě díky tomu se nám podaří také jasně vymezit pravomoce a nebude tolik nutné se soudit v Evrop- u Evropského soudního dvora. Nemáme také právo legislativní, tady nemáme právo legislativní iniciativy. Zatímco v Itálii ve věci, kde je obava e, z nesprávného zákonodárství se může parlament rozhodnout modifikovat nebo zrušit legislativní dekret nebo vyhlášku. Toto bohužel parlament tady e, právo nemá učinit nemůžeme odvolat eh, nebo zrušit právní předpis, který vznikl v EU. To právě eh, o tom měli uvažovat otcové zakladatele nebo ti, kteří se pisovali ehm, Evropskou ústavu, tak, aby komise neměla úplný monopol. To je jediné, co můžeme dělat. Děkuji komise, prosím. Je tu zástupce komise přítomen? Okay. Good morning. Eh, Dobrý den. Komise bych chtěla panu Sajerovi velmi poděkovat za tuto zprávu. Vítá tuto zprávu, kterou vidíme jako užitečnou právě k horizontálnímu tématu, které má velký význam. Doufáme, že právě tato zpráva nám pomůže tím, že posílí probíhající horizontální trialog mezi komisí, parlamentem a radou o tom, jak lépe rozlišit aktiv přenesené pravomoci od prováděcích aktů. My se v současné době právě snažíme nalézt na základě praktických zkušeností e, nejlepší postup této spolupráce. Mezitím se snažíme nalézt společná kritéria mezi články 290 a 291. V tomto kontextu si dovolím také potvrdit, že poslední verze návrhu bude brzy přijata. Komise přijala právě dva návrhy, které sjednocují celou řadu legislativních aktů, které odkazují eh, k procesnímu přeskumu. Právě v červnu eh, byl poslední návrh a proto by se ještě v září měl objevit návrh další. Děkuji a na závěr má slovo zpravodaj. Prosím, Josef. Děkuji mnohokrát za velice důležité postřehy. Já jsem si byl na 100% jist, že nejcitlivější část této zprávy je vůbec zmínka o tom, zda vůbec chceme prováděcí akty, nebo zda budou vůbec prováděcí akty využívány, protože z politického úhlu pohledu je to něco, eh, co představuje naši slabinu, kde máme nejmenší pravomoci. A já jsem proto velmi rád, že můžeme vyrazit eh, cestou posílení našich pozic v této oblasti. Nicméně i tak platí řada pravidel, které musíme do značné míry akceptovat. Pak jsou další hráči, samozřejmě komisár rada. To neznamená, že musíme akceptovat jejich stanovisko, ale, jak řekl pan Rabkaj, můžeme naopak eh, potvrdit stanoviska vlastní a máme zároveň také eh, možnost zdůvodnit eh, existenci prováděcích aktů a zároveň nám zbývá určitý manevrovací prostor. Právě tímto směrem bych se rád vydal a Ehm, také mě těší, že se dá očekávat ještě zdokonalené zdění, které třeba navrhnete právě v oblasti ehm, zásadnějších a méně zásadních pozměňovacích návrhů. To je něco, čemu se text nevěnuje, ale právě o tom také náš výbor jedná. Pokud eh, vyjdeme z obecné zásady, a to najdeme také v tomto dokumentu, že bychom eh, si chtěli zachovat nejvýraznější vliv eh, k tématům, o nichž vyjednáváme, tak potom eh, pořadí témat s otazníkem, by, základ by měly být v aktech přenesené pravomoci, tam, kde si můžeme zvolit, tam se rozhodneme pro aktiv přenesené pravomoci. A pokud to někde bude nejasné, tak samozřejmě rád dovysvětlím a budeme na to klást větší důraz. Pokud jde o rozdělení pravomocí v různých systémech, v různých zemích, mohu říci asi tolik, že veškerá srovnání pokulhávají, protože naše činnost je jedinečná vzhledem eh, k tomu, že často je buď absence iniciativy, jak řekl pan Sperony správně, nebo rozdělení pravomocí. Máme méně pravomocí vůči komisi, než by měl běžný národní parlament vůči vlastní vládě. A to nikoli v politickém, nýbrž v právním slova smyslu proto existuje výrazný důvod, že by naše pravomoci měly být na tomto místě posíleny, eh, což logicky ze systému vyplývá. Já bych tedy došel k tomuto závěru, najdeme to také částečně v textu a také to řekl pan předseda že další kroky by se měly odehrávat právě v těchto oblastech. Máme tedy revidované společnou pozici, která eh, eh, podává přehled o situaci o pět let později, reviduje, provádí takovou inventuru dosažených výsledků. A samozřejmě naším konečným cílem je zrevidovaná meziinstitucionální dohoda o kvalitnějším zákonodárství. To je samozřejmě jeden z našich hlavních cílů, které si klademe, eh, které představují Ehm, cestu, kterou eh, urazíme formou těchto zpráv, nejenom mojí zprávy, ale řady dalších zpráv. To by mohl být další krok, ale zcela jistě nás čeká ještě dlouhý boj, dlouhá cesta, ale doufám, že se nám právě eh, z konec našeho funkčního období eh, podaří využít k tomu, abychom dodali tomuto procesu výraznější dynamiku a děkuji vám v každém případě za vaše postřehy. Děkuji, Josefe. Lhůta eh, pro pozměňovací návrhy je 26. září tohoto roku. A teď máme další body 11 a 30, ty jsme chtěli probrat vlastně společně. Ale pan kolego López Isturis tady není. Kolega Cievka tady ovšem je, tak já bych navrhovala, abychom začali bodem číslo 30. Prosím, tady. Tady už máš slovo. To nie zajmę zbyt wiele czasu, ponieważ e, projekt rozporządzenia... Děkuji mnohokrát. Já se pokusím o stručnost. E, pokud jde o návrh nařízení e, komise, tak ten návrh je poměrně kvalitní a já k tomu nemám mnoho co dodat. Já bych jenom zmínil, že výbory, které dostaly za úkol vyjádřit se eh, na tomto výboru, že tady v této souvislosti toto patří do balíčku, kde se snažíme bojovat proti praní špinavých peněz, což považujeme za velmi důležitou část Ehm, působení. Měli bychom tedy uplatňovat velmi efektivní pravidla pro převody finančních prostředků, konkrétně eh, pravidla, která eh, souvisejí s eh, činností poskytovatelů služeb v této oblasti. To znamená, že je nutné, aby informace poskytoval eh, tento subjekt v každé fázi převodu peněz a to eh, zatím praxi uplatňováno nebylo, protože ne ve všech fázích převodu peněžních prostředků eh, byla dostatečná transparentnost, která by umožňovala eh, eh, vyhnout se takovým nejasným situacím, šedým situacím, kdy nebylo jasné, kdo je příjemce a odesílatel peněžních prostředků. Dnes je tedy důležité zajistit úplný řetězec těchto informací v jednotlivých fázích. To je taky důležité eh, při kontrole převodu peněžních prostředků v rámci boje proti praní peněz a v boje proti eh, financování teroristické činnosti. Já považuji návrh komise v této oblasti za kvalitní, je dokonce lepší než návrh směrnice, ale v každém případě to je ještě na Antoniovi, aby se k tomu vyjádřil. Já jsem se ve svém stanovisku pouze omezil na některá témata, která si zaslouží e, větší pozornost. Domnívám se, že transfery finančních prostředků v rámci Evropské unie by měli vždycky nést jméno odesílatele a nikoli pouze číslo účtu, nebo dokonce pouze číslo finanční transakce. To pak vytvoří zcela nový vztah mezi odesílatelem na straně jedné a poskytovatelem finančních a převodních služeb na straně druhé. Já bych také dal uh, přednost situaci, kdybychom zrušili tisíci eurový limit, protože v dokumentu se uvádí prahová hodnota tisíc euro s tím, že při překročení tohoto limitu musí banky a finanční společnosti povinně monitorovat transakce v zájmu předcházení praní špinavých peněz. Pokud jde o další pozměňovací návrhy, zaměřují se na eh, technický pokrok, kterého bylo dosaženo právě v převodních finančních službách. Eh, zde mám na mysli také účinné monitorování finančních transakcí, převodů peněžních prostředků Máme dokonce takový katalog dobré praxe, takový eh, katalog by právě měli využívat všechny společnosti poskytující tyto služby převodu finančních prostředků. 27. září je termín pro podání pozměňovacích návrhů. Těším se na vaše připomínky, tak abych je mohl do svého stanoviska zapracovat a poté budeme hlasovat. Euh, une petite rectification, monsieur Zouska. Eh, malinká oprava, je to 26. ten termín, eh, nikoli 27. září, nýbrž 26. Eh, tedy 26. září máme termín. Chtěl by se někdo přihlásit k této zprávě? Oui. Sur le rapport de monsieur Zwiska. Ano, ke stanovisku pana Cvěvky, prosím, máte slovo. Donc on passe euh, au... Není tomu tak. Dostáváme se tedy k bodu 11. Předcházení z... neužití peněz. Euh, finančního systému k praní peněz. Je to bod 11, pokud se nemýlím, říká předsedající. Tak ještě jednou správně, nyní e, ke zprávě pana Isturize. Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji moc krát, paní předsedající puntos en los que yo he basado un poco prioritariamente esta opinión je velice důležité, eh, jak tato iniciativa, jaký má význam a jak vlastně obohacuje tento význam. A eh, jsem samozřejmě k dispozici pokud jde tedy o terorismus a organizovaný zločin, tak se samozřejmě ty kriminální struktury snaží zakrýt tuto stránku a proto tedy máme FATF, která eh, navrhuje celou řadu opatření, k boji proti těmto machinacím, eh, které slouží praní peněz a financování teroristických aktivit. Organizovaný zločin se pokouší především dostat se k hospodářskému potenciálu a sleduje také ostatní cíle. Například si přejí, aby jejich záležitostem bylo věnováno mnohem více pozornosti, aby byly tedy spolitizovány jejich záležitosti. Ve Španělsku máme tento problém boje proti terorismu delší dobu. Naším leitmotivem je musíte znát svého zákazníka, svého klienta. To je tedy eh, především nutné pro finanční instituce, které musíte své klienty znát. Jednak tedy tato směrnice nesmí bránit tomu, aby členské státy eh, a finanční eh, instituce nemohly prověřit informace a nemohly získat více informací o eventuálních ilegálních finančních proudech. A za druhé, komise musí hrát aktivnější roli v případě analýza, eh, analýzy rizik. Za čtvrté, tato eh, směrnice by měla obsahovat také hazardní hry, ale tady musíme rozlišovat mezi kasiny a online hazardními hrami. Eh, vlastně pokud jde o online, tak to je součástí toho šetření, ale pokud jde ještě o ostatní druhy hazardních her, tak se sobě skrývají určitá rizika spojená s výplatou eh, výher. Pět let to byla navrhovaná lhůta a právnická osoba by měla být partnerem pro jednání, vlastně kontaktní osobou a takto by měla být zaručena homogenita eh, s ostatními členskými státy. Dále máme v úmyslu omezit praní peněz v Evropě Musíme se tedy politicky zaměřit na tuto otázku. Měli bychom provést příslušná šetření. Horní hranice by měla představovat 7500 eur pro ty výplaty. Nad tuto hranici by měla být výplata zkontrolována. A je to v podstatě iniciativa, která bude ve prospěch všech evropských občanů a já doufám, že se setká se souhlasem eh, všech politických eh, činitelů a budeme tedy eh, moci dostat svým závazkům a své politické odpovědnosti. Čekám na vaše otázky. Děkuji, nevidím nikoho, kdo by se hlásil o slovo. Hlásí se někdo? Prosím, kolega Mase. Perdón, presidente, que es que con mi muleta no veía el micrófono. Eh... Omlouvám se, pane předsedo. Nedařilo se mi zapnout mikrofon. Eh, chci jen říct, že eh, vyjadřuji podporu eh, svému kolegovi. Je pravda, že organizovaný zločin a terorismus je velkým problémem ve Španělsku a chci gratulovat panu zpravodaji k této iniciativě a k tomu odhodlání bojovat eh, proti terorismu, aby byl terorismus zcela vyhnán z Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj Maslo. Prosím. Samozřejmě eh, jde o velmi složitou zprávu, o eh, velmi komplikované směrnici z dílny komise. Antonio nám tady poskytl velice dobré schrnutí, velice vnímavé schrnutí, ale právě proto, že je tady tolik těch informací, chtěl bych rád položit nějaké dotazy a osvětlit si některé body. Když se dívám na eh, obsah směrnice a obsah eh, návrhu tohoto textu, tak eh, mi není jasné, jak jsme diskutovali včera, Zda tu máme dost ustanovení k tomu, abychom získali informace, které potřebujeme o e, aktivitách organizovaného zločinu v Evropě. Musíme se postarat o to, aby se národní legislativy e, patřičným způsobem e, upravily a k tomu je zapotřebí určitých dat. Takže tak, jak jsem říkal už v jiných výborech a ve včerejší debatě, Možná bychom měli proskoumat eh, příslušná ustanovení ohledně přístupu k datům, protože musíme mít jistotu, že evropská legislativa je správně eh, harmonizovaná. Je to samozřejmě poměrně eh, delikátní otázka a všichni jsme odhodláni dosáhnout pokroku, ale někdy zkrátka i ani ty nejlepší úmysly komise neproniknou správným způsobem do vnitrostátních legislativ která dost často v podstatě potírá to, čím my se chceme zabývat. Takže měli bychom se postarat o to, aby organizovaný zločin zkrátka nemohl neustále mutovat v noce a nové formy, které je pro, eh, pro kriminalisty stále těžší potírat. Ano, chtěl bych srdečně poděkovat kolegovi Masipovi a za, také, a také dalšímu kolegovi za jeho připomínky. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Těmito tématy se musíme zabývat a když to činíme velice rychle, zjišťujeme, že je tady vlastně nedostatek souladu mezi těmi ty pravidly, jak v Evropě, tak v jednotlivých státech. A samozřejmě musíme tady také diskutovat s komisí. V praxi se to v poslední době realizuje a tady musíme říci, je třeba tuto diskuzi ještě posílit na národní úrovni a já si myslím, že i v mé zprávě k tomu vyzývám, abychom zavedli vyšší harmonizaci a jsem připraven pro spolupráci. 26. září lhuta na předložení pozměňovacích návrhů. Pokud už se nikdo další nehlásí, můžeme tento bod ukončit. Hlasování začne v 10, to bylo všeobecně oznámeno, takže musíme trošku počkat. Takže na 5 až 6 minut přerušuji naši schůzi a potom začneme hlasování. Děkuji. Máme dvě minuty po desáté. Dostal jsem zprávu od sekretariátu, že frakce jsou kompletní, můžeme tedy hlasovat. Prvním bodem eh, na eh, programu hlasování je společná evropská právní úprava prodeje. Možná bych se zeptal, Eh, kolegy Berlingera, jestli chce na úvod něco říci, nebo můžeme přistoupit rovnou k hlasování. Já také eh, nemám co říci. Pan, pan kolega Berlinger, prosím. Nechci nic eh, říkat, pouze bych chtěl říct, že tu máme hlasovací seznam. Máme však 61 bodů na hlasovacím pořadu. Děkuji. Ještě krátkou poznámku. Omezili jsme e, oblast působnosti v důsledku politického e, kompromisu, abychom tedy dosáhli e, většiny. Je tu celá řada kompromisních návrhů, které leží na stole. Výbor IMKO však v rámci dohody mezi našimi našimi dohodami zásadně změnili strukturu návrhu. Stojí to výslovně v dohodě. Logicky tedy nejdříve budeme hlasovat o této základní změně a potom tu máme celou řadu dalších pozměňovacích eh, návrhů, které potom budou hlasovány eh, později. Máme tu vyjednávací mandát a eh, má, má to čistě formální důvody. Abychom odhlasovali vyjednávací mandát právního výboru podle článku 70. Je to požadavek výboru IMCO. Je tedy jasné, že by tu, to, toto mělo dojít k dohodě, aby se zpravodajové výboru IMCO podíleli. Je to podle článku 50 v souvislosti s článkem 70. Nemůžeme tedy jaksi obcházet výbor EPCO a dohadovat témata k vyjednávání. Je to tedy čistě procedurálně technická záležitost. To tedy byla moje poznámka a skočíme tedy nyní přímo k hlasování. Nejprve tedy pozměňovací návrh 206, respektive 207. Prosím, kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? To je většina, takže eh, návrh je zamítnut. Dále eh, návrh 208, respektive IMKO 1. Kdo je pro? Zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Zamítnuto. Potom se dostáváme k pozměňovacím návrhu spolu s 22, 23 eh, a 24. Hlasujeme v bloku. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Potom eh, kompromisní návrh číslo 1. Kdo je pro? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? proti, přijato. Kompromisní návrh 2 pro, proti, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Přeskočíme k bodu 36, návrh 36 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, Přijato. 280, 268, respektive IMCO 57 pro, proti zamítnuto. Ekon 6 pro, proti zamítnuto. 271, IMCO 60 pro, proti zamítnuto. 272, IMCO 61 pro, proti zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti přijato. 276 pro, proti, zamítnuto. 44 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, o, o tom se nehlasuje. Dobře. 284 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, proti, přijato. 287 pro, proti, zamítnuto. 288 pro, proti, zamítnuto. Dvěstě devadesát dva pro, proti, přijato. 53 pro, proti, přijato. O kompromisu jedna se nemusí hlasovat. Dále 295 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, přijato. Kompromis 7a pro, proti, přijato. Kompromis 8 pro, proti, přijato. 65 pro, proti, přijato. 66 pro, proti, přijato. 304 pro, proti, zamítnuto. 305 pro, proti, zamítnuto. 67 pro, proti, přijato. 309 pro, proti, zamítnuto. 68 pro, proti, přijato. Kompromis 8a pro, proti, přijato. 72 pro, proti, přijato. 77 pro, proti, přijato. Ekon 13 pro, proti, zamítnuto. 324 pro, proti, zamítnuto. 78 pro, proti, přijato. 79 pro, proti, přijato. 80 pro, proti, přijato. 81 pro, proti, přijato. 84 pro, proti, přijato. 87 pro, proti, přijato. 88 pro, proti, přijato. 89 pro, proti, přijato. 90 pro, proti, přijato. 91 pro, proti, přijato. 92 pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Kompromis 10. Pro, proti, přijato. 329 pro, proti, přijato. 93 pro, proti, přijato. 94 pro, proti, přijato. 95 pro, proti, přijato. 96 pro, proti, přijato. 98 pro, proti, Přijato. 99 pro, proti, přijato. 100 pro, proti, přijato. 331 pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, přijato. 102 pro, proti, přijato. 103 pro, proti, přijato. 104 pro, proti, Přijato. 105 pro, proti, přijato. 106 pro, proti, přijato. 107 pro, proti, přijato. Kompromis 11 pro, proti, přijato. 109 pro, proti, přijato. 110 pro, proti, přijato. 101 pro, proti, přijato. 112 pro, proti, přijato. 116 pro, proti, přijato. 117 pro, proti, přijato. 118 pro, proti, přijato. Kompromis 12 pro, proti, přijato. 123 pro, proti, přijato. 124 pro, proti, přijato. 125 a dohromady až s návrhy 125 až 129 přijato, 130 pro, proti, přijato. 337 pro, proti, přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato. Kompromis 14 pro, proti, přijato. Kompromis 15 pro, proti, přijato. Kompromis 16 pro, proti, přijato. Na této stránce už nic dalšího nemáme. Další je až 131 pro, proti, přijato. 132 pro, proti, přijato. 133 pro, proti, přijato. 134 pro, proti, přijato. 135 pro, proti, přijato. 136 pro, proti, přijato. 137 pro, proti, přijato. 390 pro, proti, zamítnuto. 391 pro, proti, zamítnuto. 392 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, přijato. 396 pro, proti, zamítnuto. 397 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, přijato. 400 pro, proti, zamítnuto. 139 pro, proti, přijato. 140 pro, proti, přijato. 403 pro, proti, Přijato. Kompromis 19 pro, proti, přijato. Kompromis 20 pro, proti, přijato. Potom dlouho nic až 145 pro, proti, přijato. 149 pro, proti, přijato. 143 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 20a pro, proti, přijato. Kompromis 21 pro, proti, přijato. 458 pro, proti, zamítnuto. 151 pro, proti, zamítnuto. 151 pro, proti, přijato. 152 pro, proti, Přijato. 153 pro. Proti. Přijato. 154 pro. Proti. Přijato. 155 pro. Proti. Přijato. 156 pro. Proti. Přijato. 157 pro. Proti. Přijato. IMKO 165 pro. Proti. Zamítnuto. IMKO 166 pro. Proti. Zamítnuto. Potom balíček 158 až 164. Pro, proti, přijato. Potom 485 pro, proti, zamítnuto. 486 pro, proti, zamítnuto. 487 pro, proti, zamítnuto. 488 pro, proti, zamítnuto. 489 pro, proti, Zamítnuto. 494 pro, proti, zamítnuto. 496 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 21a pro, proti, přijato. 167 pro, proti, přijato. 208, IMKO 208 pro, proti, zamítnuto. IMKO 211 pro, proti, Zamítnuto. 169. Pro. Moment, stop. Mám tu eh, nějakou připomínku. Můžeme celou tuto kapitolu hlasovat unblock, je to tak? Pokud to správně vidím, tak 169 až 176 můžeme hlasovat společně. až 192. Takže budeme hlasovat unblock. Takže všechno od 169, včetně kompromisního návrhu 22, až po 192. Einblock pro, proti, přijato. Potom kompromis 20. O tom nemusíme hlasovat, takže kompromis 23 pro, proti, Přijato. Potom 195 pro, proti, přijat, přijato. 196 pro, proti, přijato. Potom máme zase hlasování unblock 197 až 199 pro, proti, přijato. 528 pro, proti, zamítnuto. 200 pro, proti, přijato. 201 pro, proti, přijato. Ekon 10, padá. Imko 205, pro, proti, zamítnuto. Imko 206 pro, proti, zamítnuto. 202 pro, proti, přijato. 203 pro, proti, přijato. Ekon 11 odpadá, Ekon 12 také odpadá, 204 pro, proti, přijato. 205 pro, proti, přijato. Kompromis 25 pro, proti, přijato. 209 pro, proti, zamítnuto. 210 pro, proti, zamítnuto. Návrh číslo 1 pro, proti, Přijato. Potom 218 nemusíme hlasovat. Takže další hlasujeme IMKO 15. Pro, proti, zamítnuto. IMKO 16 pro, proti, zamítnuto. 3 pro, proti, přijato. 220 odpadá. 4 pro, proti, přijato. 222 pro, proti, přijato. Kompromis 3, o tom se eh, nehlasuje, takže se dostáváme na další stránku. 6 pro, proti, přijato. 7 pro, proti, přijato. 8 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, přijato. 10 pro, proti, přijato. Ekon 1 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. Ekon 2 pro, proti, zamítnuto. 17 pro, proti, přijato. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. Ekon 4 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 26 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. Ekon 5 pro, proti, zamítnuto. Tak, nyní budeme hlasovat o zprávě jako celku. To budeme hlasovat elektronicky. Máte všichni karty, budeme hlasovat elektronicky. Otevírám elektronické hlasování. Also hier fehlen rechnerisch Kann nicht sein. Okay, wir haben einen zu viel. Máme tady o jednoho více. O dva více. Je nás 25, sedí to? Máme rozhodně eh, jednoho navíc. Kolega, kolegyně Nibler vytáhla. Ja, 25 passt ja. 25, už je to v pořádku? Tak ještě jednou. 225 odevzdaných hlasů, 3 eh, zdržení, 23, eh, 18 eh, pro. Zpráva je přijata, gratuluji svému spoluspravodaji a budeme hlasovat o legislativním usnesení a znovu budeme hlasovat elektronicky. Jetzt haben wir nur 24, die noch teilnehmen. Tentokrát to máme 24 hlasů. 23 odevzdaných hlasů. 24 odevzdaných hlasů. 19 pro, 3 proti a 2 se zdrželi. Dostáváme se tedy k rozhodnutí o e, nabídce vyjednávání s radou. Kolegyně Kastex, prosím. Oui, je voudrais euh, quand même euh, faire un petit commentaire sur... Ano, ráda bych eh, přidala malou připomínku k hlasování, které teď bude náhle, následovat o stavu třístranných jednání. Je to postup, který je skutečně oprávněný, neboť diskuze v plénu to také ovlivní, ale já si myslím, že je to oprávněno díky souladu. A já si myslím, že tady nemáme jednohlasné hlasování, ale také máme tady zásadní rozdíly názorů oproti názoru na výboru IMCO, kterého se to přímo týká. A bude to opravdu e, velice obtížné pro třístrané jednání. Přesto jsem toho názoru, že demokracie musí být správně e, posouzena. Ano, budeme postupovat podle článku 70 a tedy budeme to hlasovat v plénu. To je mimo jakoukoliv pochybnost, ale podle článku 70 budeme rozhodovat tak, jak máme rozhodnout. Já už jsem dneska hovořil ráno s kolegem Haber a já si myslím, že to není žádná fundamentální situace k zamyšlení, že máme jinou názor nežli IMKO. My jsme příslušný výbor a abychom mohli v tom řízení postupovat, musíme postupovat tak, jak se nyní navrhuje. A nyní tedy nechám hlasovat o udělení mandátu a i tady budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Výsledek 19 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, takže můžeme tento bod opustit. Děkuji za disciplinování hlasování všech zúčastněným. A další, co máme na pořadu jednání, je zpráva paní Regner. Paní zpravodajko, chcete k tomu něco poznamenat? Ne, není tomu tak, tak můžeme okamžitě zahájit hlasování. Jedná se o pozměňovací návrh kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? E, tak to tedy většina rozhodla, přijato. Empl 1 pro, proti, přijato Ample 2 pro, proti, přijato Ample 3 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti, přijato. Dostáváme se k kompromisnímu návrhu 7 pro, proti, přijato. Dále Amendment 11. Tady máme rozdělené hlasování. Jak vidím, o první části nemusíme hlasovat, jenom o části 2 a 3. Takže nejprve o dvojce. Pro, proti. Přijato. Část 3. Pro, proti. Přijato. Stejnou většinou. Amendment 12 od paní Regner pro, proti, zamítnuto. Pak jednička eh, pro, proti. Kompromisní návrh jedna pro, proti. Přijato. Empl B pro, proti. Zamítnuto. Kompromis 1A. Kdo pro, proti, přijato. AM5 pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Pro, proti, přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Pak následuje tedy zpráva jakožto celek. Hlasovat budeme elektronicky. 24 odevzdaných hlasů, 24 pro. Blahopřeji paní zpravodajce. Další zpráva, zpráva kolegy Baldasáre. Ptám se, pana kolegy, máte něco na úvod? Ne, Rafaele nemá nic, takže můžeme zahájit hlasování. Pozměňovací návrh 15 pro, proti. Přijato. Pozměňovací návrh 19 pro, proti. Přijato. Dvacítka pro, proti, přijato. 21 pro, proti, zamítnuto. 22 pro, proti. Prověříme elektronicky, neviděl jsem správně, jak jste hlasovali, takže znovu 22. 19 pro, 4 proti, jednoznačně přijato. 23 pro, proti, přijato. 54 pro, proti, zamítnuto. 24 pro, proti, přijato. 25 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, přijato. 27. Pro, proti, přijato. 28. Pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato. 30 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, přijato. 33 pro, proti, přijato 34 pro, proti, přijato 62 pro, proti, zamítnuto 35 pro, proti, přijato 36 pro, proti, přijato 63 pro, proti, zamítnuto 64 pro, proti, zamítnuto 65 pro, proti, zamítnuto 66 pro, proti, zamítnuto 37 pro, proti, přijato. Přejdeme k 70 pro, 70 pro, proti, přijato. 71 pro, proti, přijato. 72 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato 39 pro, proti, přijato 40 pro, proti, přijato 31 pro, proti, přijato 42 pro, proti, přijato 43 pro, proti, přijato 73 odpadá, 74 pro, proti, zamítnuto, 75 pro, proti, zamítnuto, 76 pro, proti, přijato 44 pro, proti, přijato 77 pro, proti, přijato. Teď tady nemám číslo. Článek 11, paragraf 1b. Pro, proti, přijato. 45. Pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, přijato. Dvojka. Pro, proti, přijato. Trojka pro, proti, přijato. Čtyřka pro, proti, přijato. Pětka pro, proti, přijato. Šest pro, proti, přijato. Můžeme dělat 7 až 14 unblock, takže 17 až 14. Ne, je tady námitka, tak musíme postupně. Takže sedmička pro, proti, přijato 8 pro, proti, přijato. Devítka pro, proti, přijato. Desítka pro, proti, přijato. Jedenáct pro, proti, přijato. Dvanáct pro, proti, přijato. Třináct pro, proti, přijato. Čtrnáct pro, proti, přijato. Takže návrh jako celý, celek, Zapomněli jsme hlasovat o 18 a 50, takže 18 pro, proti, přijato a 50 pro, proti, přijato. A teď tedy závěrečné hlasování elektronickou cestou. Je nás moc 26. Teď jsme v správném počtu. 22 pro, 1, 1 hlas proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji paní zpravodaji. Dostáváme se k zprávě pana kolegy Maštálky. Pane Maštálka, chcete k tomu něco říci? Prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, já bych chtěl požádat, zda bychom mohli udělat drobnou jazykovou úpravu spojením eh, mého pozměňovacího návrhu číslo 10 a e, pozměňovací návrh číslo 33 kolegyně Taylorové, kde bych navrhoval jako kompromis doplnit text za slovem consumers, such as children, the older people and disabled. Je to pouze sladění jazykových verzí, myslím, že to není principiální e, změna. Danke. Děkuji, nevidím žádné námitky, takže to můžeme dát do protokolu a zohledníme to. Takže trojka pro, proti, prosím ještě jednou, abych to lépe viděl, pro, proti, ověříme elektronicky, jinak by to nemělo smysl. Zase nás je o jednoho více. Kdo je navíc? Ten z EVP navíc. Takže já to vytáhnu, všechno jasné. Pokračujeme. 14 pro, 10 proti, přijato. Pozňácí návrh 4 pro, proti, přijato. Pětka pro, proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 29 pro, proti, zamítnuto. Třicítka pro, proti, zamítnuto. Šestka pro, proti, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zamítnuto. jedna pro, proti, zamítnuto. Osmička pro, proti, zamítnuto. Devět pro, proti, zamítnuto. Třicet dva pro, proti, zamítnuto. Deset pro, proti, přijato. Třicet tři odpadá. 11 pro, proti, přijato. Dvanáct pro, proti, zamítnuto. 13 pro, Proti? Přijato. 14 pro. Proti? Přijato. 34 pro. Proti? Není to jednoznačné, takže 34 hlasujeme elektronicky. 9 pro, 14 proti, zamítnuto. 15 bylo staženo, 35 pro, proti, také to nebylo jednoznačné. 35 ověříme elektronicky. Dafür, 15 pro, 7 proti, 1 se zdržel, přijato. 16 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, zamítnuto. 18 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. 36 pro, proti, řekl bych zamítnuto, ale raději to ověříme. Znovu tedy 36 9 pro, 14 proti, zamítnuto. 20 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato. 41, to tím pádem odpadá. 42, Padá 21 také, 43 také, takže další 22 pro, proti, zamítnuto. 44 pro, proti, přijato. 24 pro, proti, zamítnuto. Jednička pro, proti, přijato. 25 pro, proti. 25 ověříme, nebylo to jednoznačné. 15 pro, 8 proti, přijato. 26 pro, proti, zamítnuto. Dvojka pro, proti, přijato. 27 pro, proti, není to jednoznačné. Ověříme 27. 14 pro, 9 proti, přijato. 28 pro, proti, zamítnuto. Hlasujeme o návrhu jako celku elektronicky. Dvacet dva pro, dva proti, nikdo se nezdržel, takže tak to bylo rozhodnuto. Dostáváme se nyní eh, ke zprávě kolegyně Galo. Eh, uvolnění potenciálu cloud computingu v Evropě? Ne. Paní kolegyně Geringer, omlouvám se. Paní kolegyně Geringer. Mám to tady špatně natištěno, prosím. Je mi líto, ale toto jméno bylo vytištěno tučně, to, které jsem přečetl. Uh, no, my jsme zvyklí, že tyto nové zprávy a nová témata se většinou řeší s paní Galo. Nicméně já bych chtěla všem poděkovat za dobrou a intenzivní spolupráci. Měli jsme málo času a pozměňovací návrhy jsme viděli asi tři dny před hlasováním. Neměli jsme čas příliš je procházet takže jsme byli poměrně omezení a mohli jsme se zabývat pouze kontrakty v oblasti cloud computingu a soudními a mimosoudními spory, stejně eh, jako eh, aspekty duševního vlastnictví. Eh, toto je zpráva z vlastní iniciativy, takže bych takže vykazuje znaky určitého řádu a struktury, Nicméně eh, je potřeba začlenit i některé aspekty do budoucna. Samozřejmě chceme, aby služby cloud computingu byly eh, bezpečné pro uživatele. Chci tedy eh, poděkovat sekretariátu i ostatním za skvělou spolupráci. Děkuji. Přistoupíme tedy k hlasování. Pozměňovací návrh číslo 1 od paní Lichtenberger pro, proti, přijato. Návrh 2 pro, proti, zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. Kompromis 2 pro, proti, přijato. Kompromis 3 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, Přijato 14 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, přijato. Kompromis 5 pro, proti, přijato. 19 pro, proti, přijato. Kompromis 6 pro, omlouvám se, 19. A ověříme elektronicky 19. Otevírám elektronické hlasování. Máme o jednoho více, já se vytáhnu. Tak. 10 pro, 14 proti, takže zamítnuto. Má to smysl, to elektronické ověřování. Takže kompromis 6 pro, proti, přijato. Kompromis 7 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, zamítnuto. A teď eh, hlasujeme o návrhu jako celku elektronicky. dafür. 23 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže eh, srdečně gratuluji zpravodajce. Dostáváme se ke zprávě kolegy Stojanova. Nějakou větu na úvod? Ne? Dobře, tak budeme rovnou hlasovat. Návrh 7 pro, proti. To nebylo jednoznačné, takže elektronicky ověříme. Pozměňovací návrh číslo 7. 12 dafür. 12 pro, 9 proti, 2 zdržení. Paní kolegyně Lichtenberger, prosím. Já jsem se snažila zmačknout tlačítko a mám s tím problémy. Nefunguje mi to. Takže já hlasuji proti. Musíte možná eh, mačkat to druhé tlačítko vedle sebe. Přesedněte si, když to nejde. Je to ještě několik volných míst. Takže 10 eh, pro, proti, zamítnuto 11 pro, proti, já bych řekl opět většina říká zamítnuto pro, 12 pro, proti, zamítnuto 13 pro, proti, zamítnuto 14 pro, proti, Zamítnuto. 15 pro, proti, zamítnuto. 16 pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, zamítnuto. 1 pro, proti, to ověříme elektronicky, to nebylo jednoznačné. Pozměňovací návrh 1. 11 dafür. 11 pro, 11 proti, takže zamítnuto. 2 proti, zamítnuto. 3 pro, proti, zamítnuto. 9 pro, proti, zamítnuto. 4 pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, to ověříme. Pozměňovací návrh 5. Cvrvto. 12 pro, 10 proti, jedno zdržení, takže přijato 6 pro, proti, zamítnuto. Teď eh, zpráva jako celek elektronicky. 9 pro, 8 proti, 7 zdržení. Přijato. Takže eh, gratulu, gratuluji zpravodaji a dostáváme se ke zprávě kolegy Baldasare. Ano, tady je to tučně vytištěno správně. Klamavá reklama. Pan kolega Baltazare chce něco poznamenat na úvod? Nechce, takže můžeme rovnou hlasovat. Hlasujeme. Pozměňovací návrh 1 pro, proti přijato 2 pro, proti přijato 3 pro, proti přijato 4 pro, proti přijato 5 pro, proti přijato stanovisko jako celek pro, elektronicky, ano, správně. Elektronicky hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku. 22. pro, dvě zdržení, nula proti. Gratulace zpravodaji. Dostáváme se nyní k další zprávě kolegy Stojanova. Jedná se o platební účty. Já si myslím, že než tedy zač- můžeme hned začít hlasovat, takže trojka pro, proti, přijato devítka, pro, proti, Myslím, že odmítnuto, ale prověříme. Pozměňovací návrh 9 elektronickou cestou. Sedmnáct pro, šest proti, přijato. O desíce nemusíme hlasovat, takže jedenáctka. Čistě lingvisticky, vidím to správně, ano, přejdeme k jedenáctce. Pro, proti, zamítnuto. Čtyřka pro, proti, přijato. Pět pro, proti, přijato. Dvanáct pro, proti. Dvanáctku ověříme elektronicky. Takže zamítnuto. 11 pro, 12 proti. 13 pro, proti. Zamítnuto. 14 pro, proti. Zamítnuto. 15 pro, proti. Zamítnuto. 16 pro, proti. Zamítnuto. 17 pro, proti. Zamítnuto. 18 pro, proti. Přijato. 19 pro, proti. Přijato. 20 pro, proti, přijato. 21 pro, proti, přijato. 22 pro, proti, přijato. 23 pro, proti, přijato. 24 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, zamítnuto. 26 pro, proti, zamítnuto. 27 pro, proti, přijato. 28 pro, proti, přijato. 29 pro, Proti? Prověříme. 29 prověříme elektronicky. Patnáct pro, devět proti, přijato. Třicítka pro, proti. Většina přijato. Třicet jedna pro, proti. Přijato také. Třicet dva pro, proti zamítnuto 33 pro, proti, zamítnuto 34 pro, proti, zamítnuto 6 pro, proti, přijato 35 pro, proti, zamítnuto 36 pro, proti, zamítnuto. Přejdeme k jedna čtyřicítce. Takže jedna čtyřicítka. Koferáty pro, proti, přijato. Sedmička pro, proti, přijato. Jednička pro, proti, přijato. Osmička pro, proti, zamítnuto. Dvojka pro, proti, přijato. Hlasujeme o návrhu jakožto celku elektronickou cestou. 24 pro, nikdo se nezdržel, nikdo proti. Tak to tedy schváleno. Blahopřeji zpravodaji. Dvacítku tu jsme odložili, nebudeme o ní hlasovat. Dostáváme se k bodu 21, tak se jedná o základní bezpečnostní standardy na ochranu před riziky. Děkuji. V první zprávě se jedná o typické rozhraní mezi smlouvou Euroatom a smlouvou o fungování Evropské unie. Tady bych eh, výbor Envy 92 odstavec 1 přijel, ale tady se jednoznačně jedná o ochranu zdraví při radioaktivním ozáření, takže nemůžeme říci, že 192 je tím dotčena zcela jednoznačně, proto tedy navrhuji články 31 32 ponechat. Je to správně? Takže článek 192 to je vhodný právní základ. Jedná se tady o ochranu před ozářením zdraví. To je tedy masivně dočeno a také ochrana životního eh, prostředí. A proto článek 192 je správně považován za právní základ. Paní Lichtenberger? mohu pouze souhlasit se svými kolegyněmi. My jsme neustále vedli tyto spory, ale jestliže bereme na vědomí a bereme vážně, že zdraví je centrální záležitosti při rozhodování tohoto parlamentu, tak samozřejmě se musíme postavit za článek 192. Pan kolega Stojanov, prosím. Nikdo? Takže znova zpravodaj. Axel Foss, prosím. Protože se jedná o ochranu zdraví, tak 31, 32 smlouvy o atomu, euroatomu, tak to je opravdu velice důležité, protože se tady jedná o lex specialis proti 191, což mimo jiné i právní služba a také sekretariát takto potvrdili takže se dostáváme k tomu, že bychom to neměli posuzovat jako druhořadou záležitost. Proto tedy prosím o to, abychom pr- právně se orientovali, v orientovali podle řízení, a abychom tedy 31 a 32 takto ponechali. Takže zpráva zpravodaje, ten navrhuje 31 32 ponechat takže kdo to kdo s ním souhlasí, se musí, může hlásit, prosím. Kdo je pro eh, stanovisko zpravodaje a kdo je proti? To musíme prověřit elektronickou cestou. 13 pro, zpravodaje 11 proti, takže je to takto akceptováno. Dostáváme se k dalšímu bodu. Slovo má opět pan zpravodaj. Mnohokrát děkuji. Tady se jedná o otázku, zda právní základ odstavec eh, číslo 3 by měl být 175 odstavec 2. Zda tedy se tady navrhovalo článek 100, 209 eh, a 212, tady se jedná vlastně obsahově o kohezi v rámci Evropské unie. Vlastně ty třetí země tím nejsou dočeny a takže jediný rozumný právní základ by byl 175 odstavec 3. Hlásí se k tomu někdo o slovo? Žádná námitka. Vycházím z toho, že souhlasíme s panem zpravodajem, takže je to takto rozhodnuto. Přejdeme k dalšímu bodu. Slovo má opět Axel Foss. Ne, ne, není tomu tak. Pardon, promiňte, bude to pan kolego, kolega Speroni. Pane kolego Speroni, máte slovo. Presidente. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s právní službou. Myslím si tedy, že můžeme hlasovat, navrhuji hlasovat pro. Dobře, hlasujeme. Kdo souhlasí se zpravodajem, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Nikdo. Takže i tento bod je uzavřen a můžeme ho opustit. Takže So. Nachdem ich jetzt in meinen Unterlagen hier alles wieder takže teď jsem se zorientoval ve všech svých podkladech tady to, co potřebuji. Takže vás zvu k našemu slyšení, které se bude týkat poplatku za kopírování k soukromým účelům a srdečně mezi námi vítám eh, naše znalce a zatím nejsme ještě všichni takže přerušuji naši schůzi, dokud nebudeme v plném počtu. Na pět minut a pak budeme tedy pokračovat. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Sekretariat sagt mir... Vážení dámy a pánové, eh, sekretariat říká, že už jsme v kompletním počtu, takže můžeme začít se slyšením. Prosím, abyste se posadili. Už bychom rádi začali se slyšením. Děkuji. Eh, rád bych eh, srdečně přivítal všechny na slyšení na téma eh, poplatky za kopírování pro soukromé účely. Vítám tu specialisty na tuto problematiku, pana Jose Antonia Suarez z Egedy, pana Alena Šamforta, známého francouzského zpěváka, paní Irena Bednarič z Digital Europe a Xavier Blanc z EPO Artis, a pana Kostase Rosoglua z BEUC. Naší zpravodajkou je paní kolegyně Kastex a té bych pro začátek dal slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych na úvod ráda poděkovala všem našim hostům, kteří eh, se budou účastnit naší diskuse o právu na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla a Domníváme se, že právě toto téma je velmi důležité, kopírování k soukromým účelům, protože právě eh, eh, toto téma je součástí eh, také distribuce kulturních děl a jak vám již bylo sděleno, víte, že pan komisař Barnier s panem Vitorinem se vyjadřovali právě k problematice kopírování děl k soukromým účelům a e, poté nastává diskuse o závěrech a návrzích pana Vitorina. Já bych nyní nerada návrh pana Vitorína dlouze představovala, spíše dám slovo vám a našim hostům. Máme čas do půl jedné a, a já se spíše budu snažit zajišťovat, abychom dodrželi čas, aby moji kolegové v jednacím sále mohli také diskutovat, abychom zajistili volnou diskusi mezi našimi hosty a poslanci Evropského parlamentu, protože zcela jistě tato problematika přináší řadu témat, eh, která si zaslouží diskusy a uvidíme, zda řešením bude nějaký kompromis nebo eh, nějaká nová cesta v této problematice. Já bych nejprve ráda dala slovo prvnímu vystupujícímu, panu Antoniu Suarezovi, Děkuji mnohokrát a zvláště děkuji za příležitost hovořit k tomuto parlamentu. Budu hovořit ehm, o situaci v této problematice. 30. prosince 2011 španělský parlament rozhodl ehm, řídit se ehm, podle rozhodnutí ITC o kopírování k soukromým účelům. Proto se měla úhrada platit ze strany státu, kdy jsme se odklonili od původního systému, kde 22 členských států naš, se předpokládalo, že poplatek půjde těm, kteří, tedy od těch, kteří kopírují eh, organizacím zajišťujícím kolektivní zprávu práv, tedy to eh, se týkalo eh, oblasti zhruba 120, 152 milionů eur. A co se tedy stalo? Jaký byl vývoj věcí? Od ledna 2012 ministerstvo školství vydalo první informaci nositelům práv v tom smyslu, že eh, státní pokladna na úhradu nemá. Eh, ministr také uvedl nositelům práv, že maximální dostupná částka bude 37 až 40 milionů místo 110 V červnu 2012 španělský parlament schválil rozpočet pro rok 2012 Ehm, uvědomme si, že rok 2011 nebylo možné schválit rozpočet čas kvůli ehm, parlamentním volbám. V rozpočtu pro rok 2012 byla částka vyčleněná na tyto úhrady, představovala 5 milionů eur a v srpnu 2012 španělští kolektivní správci práv eh, podali žalobu ke komisi, nebo stížnost, pardon, ke komisi eh, související se situací ve Španělsku. V říjnu 2012 údaje z trhu ukázaly, že přes zrušení těchto poplatků eh, cena kopírovacích zařízení a nosičů pro spotřebitele se nijak nezměnila od roku 2011. To znamená, že spotřebitelé i nadále platili e, jakoby původní poplatky, tak jako daňoví poplatníci opět musí platit e, tuto úhradu. To znamená, že vlastně ten poplatek platili jakoby dvakrát. V listopadu 2012 španělský parlament schválil rozpočet pro rok 2013 a úhrada za kopírování k soukromým účelům e, zůstala ve výši 5 milionů. Plus v prosinci 2012 vláda schválila královskou vyhláškou dekretem Eh, nová pravidla pro výpočet očkodného z roku 2012, tedy tak, tento dekret měl mít retroaktivní účinek. Dokumenty, které podporovaly tento dekret, který byl k dispozici kolektivním správcům práv, eh, byly takto zpřístupněny na základě soudního řízení a obsahují prohlášení vlády v tom smyslu, že nový systém byl vytvořen výslovně tak, aby se snížila kompenzace rozpočtové alokace na těch 5 milionů bez toho, aby byla vzata v úvahu skutečná škoda. V roce 2013 v únoru vznikl nový návrh zákona pro kopírování k soukromým účelům, kde se omezuje eh, výčet situací, na něž se bude vztahovat toto ustanovení. Tedy například, pokud byl nosič darován nebo e, poskytnut jinými způsoby a týká se to také vysílání. Všechny ostatní zdroje jsou vyloučeny, to znamená veškeré soukromé kopie, které pořídí spotřebitel mimo tento úzký rozsah působnosti se stanou nelegálními. Návrh zákona neobsahuje žádné opatření pro zaručení toho, aby se tento limit skutečně vymáhal. V roce 2013 španělská vláda zahajuje řízení pro stanovení ehm, výše škody, kterou utrpěli nositelé práv během roku 2012, během těch z, z, zákonodárných změn. V rozpočtu bylo v té době na to vyčleněno 36 tisíc eur DPH, bez DPH. V roce 2013 španělská vláda ještě nestanovila výši očkodného za rok 2012. I přes těch, tato výsledná čísla zaplatí eh, nositelům práv pouhých 5 milionů bez ohledu na částku, která se zjistí z konkrétních údajů. My jsme eh, také získali eh, přístup ke studii konzultační společnosti, která uvádí, že vylučuje zdroje, které jsou dostupné na internetu Eh, i bez ohledu na to, zda mají zavedeny eh, na technická opatření. Konzultanti to berou tak, že jakékoliv dílo, které je zpřístupněno na internetu, by mělo obsahovat explicitně nebo implicitně také eh, reprodukční licenci. To znamená, že v rám podmínky licencování by měly být pochopeny tak, že je povoleno i e, kopírování, to znamená, že si spotřebitel může vytvořit tolik kopií, kolik si přeje, i když víme, jak to, v této věci rozhodl Evropský soudní dvůr, kde e, se předpokládá vyloučení všech děl a fyzických zařízení nebo nosičů, což znamená, že ty zahrují 99% všech soukromých kopií, které si pořídí spotřebitel. V roce 2012 ty jsou tedy vnímány ze strany eh, této konzultační firmy jako nelegální kopie. Eh, poškození eh, v této souvislosti bylo také vyloučeno. Bylo by totiž trapné, kdyby stejná konzultační firma, která na základě studie, kterou zadal PTB Broadcasting, došla k závěru, že nedošlo k žádné škodě, najednou přiznávalo obrovskou škodu nositelům práv a došlo by tedy k celá jinému závěru. Španělský právní systém nikdy negarantoval respektování pro výjimku u soukromých kopií, kde by nositelé práv měli také právní opravné prostředky. Ehm, to je něco, co se nezvažuje jako alternativa a ehm, to, to se odráží také v rozhodnutí Evropského soudního dvora z června 2013 tato věc, kterou rozhodoval také Evropský soudní dvůr, v této souvislosti má také význam. V roce 2006 úřad generálního prokurátora Španělska vydal dopis všem státním zástupcům, v němž uvádí, že kopie vytvořené z legálního stažení z internetu představují výjimku pro soukromý výstup i přes opakované eh, požadavky nositelů práv. Ehm, nedošlo k žádné úpravě ani novelizaci toho, této vyhlášky státního zástupce. Ehm, podle věci Paravan je velmi obtížné obhajovat očkodnění, které není uhrazeno ze strany pořizovatele kopie a které platí všichni daňoví poplatníci i bez ohledu na to, eh, zda takovou kopii vůbec pořizují nebo ne. A toto by spadalo do výjimky. Vitorinova zpráva eh, dochází ke stejnému závěru, stejně jako Evropský soudní dvůr. Doklady, které máme ze Španělska, ukazují, že tento systém má řadu eh, problémů a překážek z hlediska toto um, uvalení břemene na všechny daňové platníky bez rozdílu představuje problém. Tam, kde spočítáme skutečně vzniklou škodu, to je něco, e, co neodpovídá také Požadavku, tak jak eh, to najdeme ve vysvětlení Evropského soudního dvora k dané věci. Stejně jako omezení částky, která se platí nositelům práv ex ante, bez ohledu na skutečně vzniklou škodu. Všechna díla zpřístupněná na internetu eh, neodpovídají Eh, této souvislosti s eh, pravidlům. Toto stojí nositele práv miliony euro každoročně, ale to se nezmění samo od sebe. Stejně tak eh, to nemůže sama španělská vláda napravit. Španělská vláda proto veřejně prohlásila, že změnila pravidla pro pořizování kopií k soukromým účelům formou výjimky, tak aby se vyhla situaci, kdy stát vynakládá větší částky, než byly vyčleněny v rozpočtu. Pravidla byla upravena tak, aby splnila těch pět milionů a také odpovídala směrnici. Uvědomujeme si, že tento systém sám o sobě není v souladu se směrnicí, nicméně bude platit tak dlouho, dokud komise nebude reagovat na stížnost, kterou podali španělští kolektivní správci práv, kteří združují více než 20 různých autorských organizací. Tito kolektivní správci práv neustále aktuálně informují o dialogu, samozřejmě v rámci eh, dodržení pravidel Eh, utajovaných skutečností. A zároveň informují o tom, jak se situace vyvíjí. Nyní plynul více než rok eh, od podání stížnosti. Komise začala reagovat eh, na základě požadavku paní Kastex a dalších. Ukazuje se, že po třech kolech otázek španělské irské vládě komise ještě sbírá nezbytné informace, které eh, umožní důkladně zvážit španělskou legislativu předtím, než zváží další kroky. Z pohledu eh, nositelů práv se dialog vyvinul v absenci reakce ze strany komise ve snaze prosazovat práva nositelů práv. Zúžení rozsahu působnosti výjimky, aniž by byla zajištěna e, skutečná účinnost tohoto opatření, kdy neexistuje nový návrh zákona e, o autorském právu ani e, nové nařízení o poplatkovém systému nositelů práv, tedy to se týká i šíření děl například v restauracích a hotelích, nebo vyčlenění latinskoamerických a dalších výkonných umělců z nároku na odměnu jsou takovým příkladem typu rozhodování španělské vlády. Tento nový systém ve Španělsku nakonec může být, tak jak navrhuje ITC, pouze v souladu eh, s mm, právem EU. Nevím, zda existuje také v reálném světě. Děkuji vám. Děkuji panu Suárezovi a dostáváme se nyní k panu Šamfortovi. Prosím, máte slovo. Bonjour, mesdames et messieurs. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem nesmírně rád, že jsem byl pozván k účasti na tomto slyšení. Eh, nejsem zvyklý vystupovat eh, na půdě parlamentu, jsem francouzským umělcem, zpěvákem, píšu si vlastní písně, ty také eh, interpretuji. A Eh, jsem rád, že se mohu vyjádřit k problematice odměn za eh, pořizování kopí k soukromým eh, účelům. Pan kolega José Antonio Suárez vysvětlil situaci ve Španělsku a já si dovolím také takové krátké svědectví o tom, jak vypadá situace ve Francii, než bych zastupoval celou Francii nebo celou společnost, samozřejmě ne, ale rozhodně se mohu vyjádřit o situaci, s níž se potýká řada francouzských výkonných umělců. A um, pokud jde o odměnu za kopírování k soukromým účelům, ta je uh, Ehm, skutečně odůvodněná, protože představuje 10 až 15 výnosu podle dané země. A já jsem byl trošku překvapen, ehm, že eh, jsme se museli vrátit k této nové, k, eh, k, rozhodnout měnit tuto eh, legislativu, tuto právní úpravu, protože skutečně to je systém, který se již osvědčil, pokud jde o dis, distributory a průmyslové podniky, kteří vytvá, které vytvářejí tyto ehm, produkty, takový systém, který umožňuje, aby každý měl své náklady uhrazeny. V tomto smyslu je to velmi pozitivní jak pro ehm, dovozce, ehm, kteří také musí odůvodnit účast v zajišťování kulturní rozmanitosti. Právě kulturní rozmanitost je velice důležitá a umožňuje um, také zajišťovat bohatství různých forem vyjádření. Ehm, umělci naopak eh, mají také složitou situaci 25 jejich Eh, příjmů tvoří právě eh, příjmy z těchto kopií k soukromým účelům, ale tyto finanční prostředky jsou eh, investovány do veřejně prospěšných cílů. Také jsme se setkali s řadou manifestací ve Francii právě, které reagovaly na změnu zákona o Eh, kopírování k soukromým účelům. Eh, setkali jsme se s řadou eh, fest, hudebních festivalů, vys, filmových festivalů a dalších akcí a dalších kulturních akcí, které jsou zároveň právě z těchto příjmů financovány, což je pro nás důležité, protože to vytváří pracovní místa, vytváří to samozřejmě také zvýšený turistický ruch, je to pozitivní pro spotřebitele mimo jiné a pokud by nebylo možné tyto příjmy z kopírování pro soukromé účely získat, bylo by nutné eh, zrušit řadu těchto pozitivních veřejně prospěšných kulturních akcí což by zcela jistě neprospělo ani veřejnosti vůbec nikomu. Já jsem si připravil takovou krátičkou prezentaci, pár takových průsvitek, nevím, zda se podaří to promítnout. Uh, pokud se podíváme například hudební festival v Paříži, nad scénou, který právě také je příjemcem eh, dotací právě z těchto eh, poplatků na eh, kopírování k soukromým účelům. Bez této dotace by ta částka, kterou by musel účastník platit, představovala 109 euro. Ehm, a stejně tak ehm, pro stejný program by eh, bez té dotace ta částka vystoupala na 249 eh, euro. Eh, to znamená, že spotřebitel, který by nemusel platit tyto poplatky, myslel si, že by na tom vydělal, ale tak by tomu nebylo, ačkoliv právě takové poselství, často říkají distributoři, ve výsledku by na tom spotřebitel utrpěl. Musíme být také realisté, protože tam, kde se neplatí poplatek za eh, kopírování k soukromým účelům, eh, nemá nijak nižší ceny těchto nočinů, protože dokonce v Anglii si představme, nosiče jsou dokonce dražší než ve Francii a musíme si uvědomit, že eh, tak to situace vypadá, to nám čísla ukazují. A abych se tedy vrátil k této problematice. Ti skuteční partneři, kteří by měli o tom diskutovat, každý by z nich ze zachování tohoto poplatku vlastně něco získal. Tedy uvědomme si, je to distributor, který umožní, bude moci přispívat ke kulturní rozmanitosti, stejně jako tvůrce, který se pak bude moci vyjadřovat, eh, byť v populární oblasti, ale přesto některé eh, obory si vyžadují tuto podporu, ale samozřejmě to prospěje i spotřebiteli, který nakonec ehm, tím, že platí autorské poplatky, eh, bude moci zažít obrovské obohacení kultury právě tím, že se bude konat více těchto kulturních akcí. Možná jsem hovořil trochu zmateně, ale v každém případě eh, jsem přesvědčen, že většina umělců, kteří by vystoupili, by vystoupili v podobném duchu, jako jsem vystoupil já. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji za tuto zprávu, eh, jaksi z první ruky. A další je paní Irina Bednarič z Digital Europe. Ano, přesně. Já mám eh, prezentaci, doufám, že se za chvíli objeví na plátně. Eh, za prvé, eh, Děkuji, že jste mě sem pozvali jakožto zástupce v průmyslu spotřební elektroniky. Já jsem soustředila své dnešní poznámky ohledně několika hlavních bodů. Máme málo času, takže to vezmu velice stručně. První z nich je, jaký je vlastně problém se soukromým kopírováním. Často slyšíme, že tu vlastně žádný problém není, takže já je to jenom osvěžím. A potom se chci soustředit na zprávu eh, De Vitorino a na to, co my si myslíme o, eh, o doporučeních, které jsou v ní obsaženy. Takže eh, nejprve chtěla bych eh, začít tím, že stručně popíšu jaksi ten kreativní ekosystém. Chtěla bych zcela jasně prohlásit, že jakožto průmysl v oblasti informačních a komunikačních technologií eh, potřebujeme platformy a nástroje k tomu, abychom mohli oslovovat publikum. Takže proč tady zdůrazňuji ten virtuální koloběh? Proto, že příliš často slyšíme, eh, že tato debata probíhá ve velice eh, antagonistických, nepřátelských eh, termínech, že IT se snaží zabíjet kulturu a tak podobně. Takže jenom abych to objasnila, Měli bychom velice malého obchodnického ducha, kdybychom my jakožto IT opravdu chtěli zabíjet kulturu. Jaký je tedy problém? Za prvé bychom měli mít na paměti, že poplatky založené na zařízení jsou systémem velmi hrubé spravedlnosti, který byl vymyšlen v 60. letech, což byla doba, kdy distribuce probíhala jinak a i modely i spotřebitelské vzorce obsahu byly jiné. Musíme eh, zohlednit to, že svět se rapidně mění a právě proto je potřeba přehodnotit eh, fungování celého systému. Jaké jsou tři eh, hlavní problémy s tímto systémem. Zase velice často slycháme, že žádné problémy se systémem nejsou. Podle nás jsou tu tři hlavní proudy takové, kterými je třeba se pracovat. Samozřejmě zpráva de Vitorino eh, nám pomohla eh, určit správný směr eh, v potýkání s těmito problémy. Za prvé tu máme nedostatek koherentní metodologie. Je to tak asi 30 let, kdy se tu debatovalo o poplacích na evropské úrovni. Mně bylo tehdy 8 let a i dnes po 30 letech se stále hádáme o základních principech. Máme tu e, lidé, kteří tvrdí, že poplatek kompenzuje pirátství. Máme tu precedenty ve Francii, které říkají, že zdroj musí být e, legální a čekáme na výsledky na výnosy e, soudního dvora evropského, které mají přijít velmi brzo. Dále, ohledně koherentní metodologie stále slyšíme o jakémsi pojmu právo kopírovat. Ale zase Máme tu precedenty jako případ de Holland ve Francii, které jasně stanovují, že kopírování je výjimka. A podle doporučení ze zprávy De Vitorino vidíme, že pojem kopírování je vlastně zastaralý. Už není potřeba kopie k tomu, abychom požívali zákoně eh, nějaký eh, autorský obsah. Takže za prvé nedostatek konzistentní metodologie, za druhé nedostatek účinných systémů vybírání. Máme tu obrovskou administrativní zátěž, já do toho nebudu zabíhat detailně, protože na to nemám čas, klidně se tomu budu dále věnovat v otázkách. Systém by měl být zjednodušen, aby, bylo, aby byly platby účinné. Za třetí, tu máme nedostatek efektivních distribučních systémů. Tady eh, mi vždycky připadají zjištění e, francouzského účetního dvora e, velice zvláštní. Oni každý rok e, přeskoumávají způsob, jak výběrčí společnosti fungují. A tady na tomto slajdu vidíme výsledku, výsledky zprávy z roku 2010 ty kroužky a ty šipky, které tam vidíte, to je vlastně, jak peníze proudí od jedné společnosti k jiné, než se dostane do rukou legitimního držitele práv. Bylo spočítáno, že v průměru, když jakožto dovozce nebo výrobce zaplatíte poplatek, tak peníze přejdou přes šest různých společností v průměru, než se dostanou k umělci. a jsou to silná, já teď budu, já teď ocituji účetní dvůr, jsou to slov, silná slova. Role těchto šest společností jsou vlastně takové prázdné skořápky. Vyberou nějaké peníze a trochu méně peněz zase vydají. To, co si nechají, to je na administrativu, co se s těmi děje, to nevíme. Dále přesunu se ke zprávě Deviporinu. Myslím si, že komise eh, odvedla velice dobrou práci ve snaze kvantifikovat peníze, které jsou zadrženy u těchto prostředníků, u těchto výběrčích společností, než se dostanou k držitelům práv. A v, hodnot, v posouzení dopadu, které uvidíte na konci mé prezentace ohledně směrnice CRM, komise odhadla, že v roce 2010 eh, velké společnosti vybrali 3,6 miliard eh, euro, které náležely eh, držitelům práv. To je jenom několik dat na důkaz toho, že ne všechno je v pořádku. Takže co e, komisa, bývalý komisař Vitorino vlastně udělal? Digital Europe e, vyzývá komisi i parlament, aby implementovali Vitorinova doporučení. Jaké doporučení to jsou? Omlouvám se za tento poněkud příliš podrobný slide. De Vitorino chtěl uspůsobit systém vytvořený v 60. letech v úplně jiné nedigitální realitě na dnešní svět. Musel nám tu řeš, řešit Dozvěděli jsme se od prostředníka, že máme tu problém v oblasti vnitřního trhu. Druhý bod, a to je opravdu něco, co bychom neměli ztrácet ze zřetele, Řekl pan Vitorino, že tu probíhají zásadní vývoje ve spotřebitelských vzorcích. Co to přesně znamená? Máme tu zásadní posun, který lze pozorovat od vlastnictví obsahu k držení eh, obsahu. Já už si nekoupím fyzické CD. já pouze ze starých zařízení, které vlastním, přistupuji k legálně zakoupenému obsahu. A na to nepotřebujete být technický expert, abyste věděli, že když přistupujete k obsahu, tak otázka kopií se stane zcela okrajovou. Takže ta zpráva říká, že nejlepší by bylo najít nové způsoby eh, výběru peněz pro držitele práv, které se zakládají na právu přístupu to znamená vlastně e, licencování. To by mohlo být trendem budoucnosti. Musíme zajistit, aby se umělcům dostalo e, kompenzace prostřednictvím systému, který by byl udržitelný a byl by v souladu se spotřebitelskými vzorci. Ty licence by neměly podléhat e, poplatkům. Tady jsem rád, že se dostáváme zase k tomu, k té kauze tiskáren o které jsem hovořila v souvislosti se soudním dvorem. Máme tu problém s vnitřním trhem. Jak eh, navrhuje pan Vitorino vyřešit tento problém? Naznačuje, že poplatek by měl být odváděn v cílové zemi, tam, kde sídlí zákazník což zase ve světě, kde poplatky jsou velice různorodé, země původu podle země původu, to by se každý uchyloval do zemí, kde jsou poplatky nízké. My tu máme volný pohyb eh, informačně technologických zařízení předtím, než jsou prodány cílovému zákazníkovi. A závěr je, že eh, by neměly být eh, vybírány poplatky od profesionálních uživatelů. Je zajímavé, jak se pan Vitorino snažil zodpovědět na dvě otázky. Zase v souvislosti s vnitřním trhem a ta druhá se týká uplatnitelnosti případu Padawan. Co říká případ Padawan? Je zcela prostou věc. Jestliže jste obchodní zákazník, například banka, tak tu neexistuje presumpce, že budete využívat kopie k soukromým účelům. Jestliže jste banka, tak nemáte pořizovat soukromé kopie. Takže teoreticky podle pana Vitorína bychom tu měli mít ex ante výjimku. Jestliže jste tedy firma, tak byste neměli platit poplatek vůbec. A doporučuje tento ex ante systém a e, za druhé říká, že je potřeba e, mít způsob, jak hodnotit, zda e, cílový kupující je firma nebo není firma aby teda mu mohla být udělit, udělena ta ex ante výjimka. A pan Vitorino naznačuje, že nejpraktičtější způsob, jak rozhodnout o povaze koncového zákazníka, je, aby byl poplatek vybírán na maloobchodní úrovni. Pro ty, kdo nejste tom, s tímto tématem obeznámeni, tak v současnosti se poplatky vybírají na úrovni dovozců. Takže kdykoliv například osobní počítač překročí hranice Německa, tak zaplatí německý poplatek. Když překročí hranice Rakouska, zaplatí rakouský poplatek, pak se vrátí do Německa a dovozce řekne, prosím, vraťte mi ho, protože už jsem zaplatil v Rakousku. Takže na maloobchodní úrovni by se to vyřešilo na dvou, z dvou ohledů. Jednak z, jednak z ohledu e, volného pohybu zboží a jednak diskriminace koncového zákazníka. Pokud jde o poplatky za tiskárny, tak podle zprávy by se mělo e, více zdůrazňovat e, vybírání poplatků na úrovni e, operátorů. V oblasti tiskáren tu máme systémy jako například v Belgii, kde se platí za multifunkční tiskárny, které si koupíte a potom máte prohlášení o DPH, kde se vás ptají, kolik kopií jste pořídili nad nad ten rámec, který byl stanoven, když jste kupovali. Dále, definice škody. Nikdo neví, jak definovat vzniklou škodu. To je základní kámen všeho v oblasti poplatků, ale ani po 30 letech stále netušíme, jak měřit škodu. Co říká Vitorino? Že tu máme zase poměrně užitečný návod v podobě konceptu ušlého zisku. Co to znamená? Poplatky jsou tu proto, že když si koupím e, CD e, určitého zpěváka například, tak ho můžu potom e, skopírovat do svého auta. To tedy, abych, tedy si nekoupím druhý originál pro svoje auto. Tady tedy vzniká ušlý zisk za nekoupené čko. A co říká Vitorino? Musíme zajistit, abychom zohlednili očekávání spotřebitelů ohledně toho, jak kolik jsou lidé ochotní zaplatit za druhý, třetí, čtvrtý, pátý originál, pokud by nesměli pořizovat kopie. Závěrem chci říct eh, něco, co je podle mě velice eh, zajímavým pokynem eh, od soudního, Evropského soudního dvora. V celé řadě případů týkajících se poplatků zaznělo eh, velice mnoho zajímavých názorů. Soudní dvůr je bombardován v této problematice, takže možná ne všechno je zcela jasné. Já chci zdůraznit eh, jeden bod. Případ Amazon a presumpce eh, využívání. V případu Padavan, jak už jsem říkala, soud jasně rozhodl, že jestliže jste firma, například banka, nemusíte platit poplatek tečka. Všechno jasné. Co se stane, jestliže jste fyzická osoba, jakožto koncový uživatel? Existuje eh, presumpce využívání? Ano, soud říká ano, existuje tato presumpce. Mohli bychom tedy předpokládat, že pokud si koupíte například DVD eh, s možností nahrávání, tak ano, existuje předpoklad, že ho budete využívat k pořizování soukromých kopií. Ale podle mě jde o velice důležité, ale v případě Amazon soud zavádí retroaktivní presumci využití. Pokud jste člověk z ulice a vrátíte se do obchodu a dokážete, že na své SD kartě máte pouze fotky zdovolené, tak byste měli mít nárok na eh, to, abyste dostali peníze zpátky, protože jste nepořizovali ilegální kopie, tak proč byste měli platit za něco, co jste nedělali? Děkuji mnohokrát. Srdečně děkuji za tyto zajímavé vysvětlení a nyní se dostáváme k psanu Xavierovi Blankovi, AEPO Artis. Prosím, máte slovo. Bonjour, merci beaucoup. Dobrý den a děkuji vám za příležitost hovořit za Jopo Artist, což je organizace kolektivních správců práv výkovných umělců. Pokusím se stručně. Naše organizace představuje 35 organizací, jsme zastřešujících organizací umělců v Evropě, který představují zhruba 450 tisíc umělců po celé Evropě. Naše naše historie se odvíjí od 60. let Eh, od roku 1960 zhruba, kdy vznikla také evropská legislativa eh, v této oblasti eh, zatím tato oblast není dostatečně zharmonizována. Proč? Protože určití umělci, kteří jsou hvězdami, kteří mají obrovskou vyjednávací pozici, mohou si volit, s kým uzavřou smlouvu, na druhou stranu jsou i umělci, kteří tato eh, práva nemají, nejsou tak známí. To znamená, že právo na odměnu je právo, kterého se nelze vzdát ani ze strany interpretů výkonných umělců na evropské úrovni. Mezi těmito právy najdeme také právo na odměnu, která představuje eh, něco velmi významného, ale to se týká také přínosů z odměn pro eh, kopírování za soukromými účely. To představuje zhruba třetinu výnosů eh, kolektivních správců práv, kteří spravují práva výkonných umělců. Samozřejmě eh, i ty poplatky za kopírování k soukromým účelům jsou tedy zásadní částí příjmů právě těch umělců, kteří e, nemají e, takové příjmy z autorských honorářů, protože těch slavných je vlastně jenom menšina. Od 60. let tedy vznikala až do 80. let, kdy začala harmonizace celá řada různých právních úprav tohoto systému. E, zatím se tento původní systém do určité míry osvědčil, ale vyžadoval si změny. Analogicky se také eh, objevila potřeba reagovat na technologický pokrok a na nové technologie, především ve snaze vytvořit rovnovážné podpory prostředí mezi nositeli práv na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé, tak, aby zajistila odměnu interpretům, výkonným umělcům, ale současně představuje také podstatný přínos kulturní rozmanitosti, tak jak tady eh, správně vysvětlil pan Šamfor. V tomto kontextu eh, zpráva pana Vitorina eh, má, je musí být vnímána s určitými výhrádami. Především eh, možnost kontrolování těchto kopií, respektive udělení povolení kopírovat na straně jedné a také kontrolovat eh, reprodukci tak, aby šlo tedy pouze o kopírování k soukromým účelům a žádným dalším účelům. Tady je nutné reagovat také na to, že takové ustanovení je poněkud nerealistické Ehm, ehm, pro, na druhou stranu, pokud by mělo být realisticky sledováno, bude to velmi striktní a intruzivní ze strany spotřebitele. To je něco, co potvrdil také soudní dvůr, který došel k závěru, že není možné eh, v zemích, které mají výjimku, eh, tyto kopie za soukromými účely, eh, kde není nutné platit, tak je potřeba, aby kopie vznikaly pouze na základě povolení. Vůbec podrobnější břemeno odměn za kopírování pro soukromé účely logicky je vnímáno tak, že u většiny států, aby to příliš nezatěžovalo spotřebitele, je to břemeno u výrobce. E, není nutné tedy e, přesně detailně vyjadřovat, o jakou kopii šlo nebo půjde. E, a to je něco, co by, kdybychom změnili, by to stálo obrovské finanční prostředky, protože se podíváme že toto je systém, který nefunguje. Ale ty navrhované změny nejsou realistické ani rozumné, protože systém, jak existuje, byl de facto ověřen eh, a i schválen ze strany soudního dvora jeho rozhodnutí. Musíme si také uvědomit, že se nám to tedy ověřuje v judikatuře soudního dvora, ale také v judikaturách jednotlivých států, které v podobných věcech také rozhodují. Je to systém, který umožňuje zajistit transparentnost vůči spotřebiteli, eh, systém, který zajistuje také rozumnou výši odměn za kopírování k soukromým účelům. Pokud se rozhledneme po zemích, které třeba takový systém neuplatňují, eh, a e, tak uvidíme, že právě třeba možnost placení za ukládání online, respektive za reprodukci, to jsou jediné systémy, které jsou přijatelné. Podívejme se například na Španělsko, která měla takový alternativní systém, a který v důsledku toho přinesl zrušení poplatků za kopírování k soukromým účelům, ale současná právní úprava e, lze na, je naprosto v souladu také s novými metodami ukládání dat. To je velice důležité pro nositele práv a oprávněné příjemce. Eh, je to systém dobrý i přes určité výhrady. Já bych rád tady zmínil určité eh, zmínky, které zde přednesla kolegyně z Digital Europe. Ehm, například ve Francii se také diskutovalo o tom, že toto je průměr, že je tam průměrně šest společností, eh, které zpracovávají eh, tyto poplatky, ale podle tabulky se uvádí, že je to maximum těchto společností, eh, které spravují práva umělců. A Eh, to je tedy eh, obsah děl, eh, nahrávky děl a podobně. To vše živí také průmyslové odvětví, ale má to také kulturní rozměr, protože to také obohacuje ty, kteří zajišťují kulturní rozmanitost. Důležitý je obsah. Obsah, te, který se tvoří a který se pak kopíruje a distribuje 30% v rám, pro interprety v rámci těch těchto kopií za soukromými účely. Eh, uvědomme si, že jenom málo umělců vůbec eh, se nějak obohatí takovou prací, kterou vedou velice dlouhodobě, velice vyčerpávajícím způsobem. To pro ně představuje skutečně denní chléb a není to nic navíc. Uvědomme si, že vytváření těchto nahrávek, eh, které by pak měly být kopírovány, a ty si samozřejmě žádají změnu chování na straně straně spotřebitele. A to také povede ke změně na trhu, eh, pokud, eh, protože je to něco jiného, pokud to můžeme ukládat bez omezení. Eh, lidé si to přehrávají na tabletech, na iPodech, na různých dalších zařízeních přenosných a uvědomme si, že přesto by měli mít nositelé práv právo na odměnu. Hm, a to, tyto odměny nejsou až tak zásadní. Viděli jsme příklad Španělska. Výše těchto odměn musí být rozumná a zároveň musí mít na paměti význam tvorby uh, a samozřejmě také to, že se reprodukují tato díla, e, protože e, pokud to neukládáme, tak nepotřebujeme žádnou odměnu, samozřejmě. Ale uvědomme si, že se tato praxe spíše rozvíjí rozšíří s novými službami, které se dnes nabízejí a právě kopírování za soukromé účely a poplatky za to e, tvoří podstatnou součást právě práv, kterým se těší interpreti a nositelé práv. Mnohokrát děkuji, pane Blankovi, a jako poslední řečník je pan Kostka z Rosoklu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za pozvání. Já jsem z Evropského úřadu eh, svazu spotřebitelů. Zabývám se tímto tématem už eh, nejméně pět let, jakožto konzultant zainteresované strany pro Evropskou komisi. A naše hovory se točí kolem eh, stejného témata, jestli tu existuje problém. Předchozí řečník se domnívá, že současný systém funguje perfektně, neslyšel jsem žádné návrhy pro zlepšení, pouze argumenty proti alternativám nebo proti pokusům diskutovat o alternativách k současnému systému. A druhé, čeho jsem si všiml u svého předřečníka, je to, že se domnívá, já se na rozdíl od něj domnívám, že se musíme vrátit k základům, ke směrnici o copyrightu. Ta se nezabývá poplatky, ale férovou kompenzací. A poplatky jsou pouze jedním z prostředků této férové kompenzace. Tady je potřeba dát si pozor na termíny. Dále je to otázka politické volby. Protože to, čeho jsme teď svědky u e, Evropského soudního dvora, to se týká e, zákonu o copyrightu. Parlament a rada se debat, debatují o tomto za, o, to, o těchto právních předpisech. Nicméně tato, toto zavedení Evrop, práva na copyright na celoevropské úrovni probíhá vlastně v soudním dvoře a ne eh, v parlamentu a radě. Pokud jde o zprávu pana Vitorína, tak vede ke dvěma závěrům, se kterými podle mě všichni souhlasí. Za prvé, ano, je tu problém vnitřního trhu. Pan Vitorino mluví o poškození vnitřního prhu, trhu, ano, to je pravda. A druhé, eh, druhé, druhý závěr. Ano, systém vznikl v 60. letech a pro dnešní dobu už se nehodí. Takže jak ho eh, nahradíme? Samozřejmě to se nestihne přes noc, já jsem vždycky zastával názor, že v krátkodobém horizontu je potřeba mluvit o zlepšení, zvýšení e, účinnosti současného systému, ale v dlouhodobém horizontu nemůžeme pokračovat s tímto systémem. Nemůžeme předstírat, že se současným systémem není nic špatného. Ten systém e, je rozbitý, pokažený a je potřeba ho nahradit jiným. Dále, tento parlament e, už mnoho, mnohokrát projednával téma přeshraničního elektronického obchodu. Jestli chceme posilovat toto odvětví, tak eh, musíme řešit problémy a prostřednictvím copyrightových poplatků je to mimo jiné možné. Jak bychom to měli udělat? Já bych zmínil několik doporučení pana Vitorina, doufám, že všichni souhlasíte. První z nich je transparentnost. Ta transparentnost je dvojí. Za prvé transparentnost způsobu, jak se spravují a vybírají a distribuují peníze z poplatků, ale zároveň také jde o transparentnost vůči finálnímu zákazníkovi, aby věděl, za co platí a na jaké účely jeho peníze jdou. Já myslím, že se všichni domnívají, že by tu měl být nějaký rozumný poplatek, ale cílový zákazník, spotřebitel by měl jasně vědět, eh, na jaké účely jsou poplatky vyloženy. Dále, máme tu, eh, musíme objasnit eh, to výjimku pro soukromé kopírování. Směrnice o copyrightu stanovuje tuto výjimku a panuje tu značná nejistota ohledně rozsahu působnosti této výjimky. Na webové stránce eh, BEUK eh, je výsledek výzkumu, který jsme prováděli v celé Evropě. Eh, oslovili jsme výzkumnou agenturu, akademic, zastupce akademického sektoru a tak dále, a aby definovali soukromé kopírování a každý odpověděl něco jiného. Nakonec jsem se zeptal zaměstnance DG Market a dostal jsem velice jednoduchý příklad. Jestliže můj syn mi zničí eh, DVDčko a já, neví, já neumím kopírovat DVDčka, tak eh, požádám kamaráda, aby to udělal pro mě, tak je to legální nebo ne? A odpověděl mi, ano, samozřejmě, je to legální. Já si můžu kopírovat na svoje DVDčka. Ale podle eh, právního rozboru provedeného v mnoha zemích je to ilegální. Takže za prvé, shodněme se na tom, co je to soukromé kopírování, co spadá do té výjimky. A pokud jde tady o, to, o tu zrušitelnou prezumpci eh, ilegálního využívání, tak ta je velice zajímavá. Samozřejmě probíhaly tu diskuze o obchodním a profesionálním využití. Já doufám, že tady žádný problém není. Tady máme návod od Evropského soudního dvora. A eh, ne, že bych si myslel, že všechno eh, je tím vyřešeno. Já jsem vystudoval práva a zabývám se právem a neumím si představit, že by nějaký text, nějaká směrnice, která stanovuje kompenzaci za kopírování, stanovuje také to, co, je, to, co spadá pod zákony o copyrightu v členských státech. Tak dále je tu jeden další důležitý bod. Směrnice o copyrightu poskytuje návod a explicitně vylučuje případ, kdy držitel práv už dostal e, nějaké peníze. Soukromé kopírování e, je potom e, dovoleno na základě kontraktu o stahování z placených online služeb. Tak by potom vlastně umělec dostal dvojí, dvakrát zaplaceno. A dále ústřední doporučení pana Vitorina které také Soudní dvůr uznal jako základní kritérium, je termín, který se používá velice často, a to je honorář. Ne, on nemluví o honoráři, ale o kompenzaci, což jak si naznačuje, že je tu určitý systém, který kompenzuje uh, ušlý příjem vzniklý soukromým kopírováním. Aby se tato ekonomická škoda dala nějak měřit, tak musíme uvažovat různé situace, za nichž spotřebitelé e, kopírují a jaká škoda tím přesně vzniká tvůrci. Směrnice o copyrightu hovoří o minimální škodě. Říká, že kde je škoda minimální, tam by neměl být poplatek. Například, jestliže spotřebitelé eh, kopírují v rámci interoperability tak, že prostě jen konvertují data do jiného formátu nebo ho skopírují z jednoho soukromu souboru do druhého, z počítače na e-book například, tak eh, nedá se od spotřebitele čekat, že si stejné album koupí několikrát jen proto, aby mohl poslouchat písničku na všech zařízeních, které vlastní. V takových případech eh, je škoda minimální a žádný poplatek by neměl být zaveden a spotřebitel by neměl být obviněn z nedostatku interoperability. Dále je tu případ e, ukládání e, informací, e, vytváření záložních kopií a přenos dat mezi jednotlivými zařízení, zkrátka proto, že je chci ukládat. Jsou tu extrémní případy z několika zemích, kdy byl poplatek uvalen na paměťové karty digitálních kamer. Jestliže si koupím digitální kameru, tak chci natáčet Chci natáčet svoji rodinu, kamarády, sousedy. Nechci jít do knihovny a tam si natáčet knihy stránku po stránce. Takže musíme vést velice otevřenou a poctivou diskuzi o nějakém novém systému. A je politování hodné, že komise soustředuje veškeré úsilí na o tom, jak například chránit měnu a tak dále, jak chránit současný systém. Nicméně současný systém není udržitelný, neodráží realitu digitálního prostředí, musíme se posunout někam dále. Je tedy potřeba, aby Evropský parlament ponechal otevřené dveře pro nový systém a také pro, eh, pro odpovědnost komise za diskuze o tomto systému. Čím více bude rozšířená elektronická licence pro přístup k datům, tím méně bude rozšířeno eh, kopírování. Člověk, který například zaplatí za stažení písničky, očekává, že platba nezahrnuje pouze první stažení této písničky, ale například i několik dalších stažení na eh, mobilní zařízení. Kopie pro soukromé účely jsou většinou zahrnuty v kupní ceně. Kdyby spotřebitel platil znovu, tak by to bylo vlastně dvojí, zdvojená platba. A dále hodně se tu diskutovalo o Španělsku. Dal bych také příklad eh, ze Spojeného království. To nemá žádnou výjimku pro soukromé kopírování a snaží se nyní rozšířit eh, platnost soukrom, pojmu soukromé kopírování, nicméně bez poplatků. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt. Srdečně děkuji. A dostáváme se tedy k otázkám a odpovědím z strany kolegu a kolegyň. Nejprve tedy paní Kastex bude mít možnost, pak paní Galo, nebo obráceně, ne, paní Kastex. A ne, tak paní Galo. Merci. Oui, euh, je voudrais faire... Ano, E, já si dovolím několik postřehů. Nejprve chci ujistit kolegyně z Digital Europe e, o jedné věci. Ona totiž zapomněla Eh, na problematiku transparentnosti z hlediska společností, které zajišťují kolektivní zprávu práv. My jsme strávili takový velmi náročný rok tím, že jsme se snažili o náprava situace a pravidlo transparentnosti řízení těchto společností, eh, kterým tyto společnosti podléhají, nám zajišťuje, abychom se vyhnuli jakémukoliv zneužívání Ehm, to je první věc, kterou chci tady jednoznačně prohlásit. A druhá věc, eh, kterou musíme brát v úvahu, to je skutečnost, která vyšla z řady odborných studií, ehm, a to, že ehm, elektronická zařízení nestojí méně než v těch zemích, kde je výjimka z platby těchto eh, poplatků zakopírovaných soukromým účelům. To znamená, že Ehm, spotřebitel žádnou výhodu z takové výjimky nemá. A jak to řekl pan Šamfor, naopak eh, spotřebitel je příjemcem, který se těší z přínosu ehm, této redis retribuce za pořizování kopií k soukromým účelům, protože díky těmto poplatkům může pak získat přístup na kulturní podniky za velmi zajímavé ceny. A ještě jeden aspekt, na který musíme trvit, trvat. Nyní víme, že Nokia byla odkoupena eh, Microsoftem a víme také, e, že to je otázka pro Evropskou unii. Klademe si otázku, e, zda chceme hájit Evropskou unii. V takovém případě je lepší, aby tato daň byla i nadále na bedrech dovozců a výrobců, jinak bychom nebyli proevropští, protože musíme logicky chránit vlastně evropskou ekonomiku. A nebo budeme masochisté a zavedeme tuto daň Ehm, jinak ehm, a budeme tlouct hlavou o zeď a to mě vede ke čtvrtému bodu, kdy systém, který doporučuje pan Vitorino, je velmi těžký, těžkopádný, těžko uplatnitelný v praxi, nákladný dokonce a vypadalo by to, že bychom to mohli přijat jenom, přijmout jenom tehdy, kdybychom byli skuteční masochisty. Okay, dann machen wir erst die anderen. Herr Kollege Paní Kastex, nejpr... Ne, ne, tak nejprve kolega Engström. Thank you. For once we have a fantastic opportunity. Děkuji. Za prvé to máme úžasnou příležitost zlepšit vnitřní trh v Evropě tím, že nebudeme zavádět eh, nové eh, byrokratické opatření, zkrátka odstraníme to, co je zastaralé a co brzdí vnitřní trh. Máme tu úžasnou možnost. Tyto poplatky nemají vůbec žádné opodstatnění, abych, řekl, abych tak řekl. Nemají žádné morální opodstatnění. Já mám doma mnoho velkých harddisků a koupil jsem si je proto, že Mám videokameru, rád si natáčím svoji rodinu a e, videa si tam ukládám. Já si nekupuju hudbu, abych si je ukládal na těchto hardiscích. Já bych přece nemohl zaplnit jeden terabajt hudbou. To by bylo neuvěřitelně drahé a nikdo to nedělá. Disk o velikosti 1 terabyte by mohl eh, uchovat půl milionu písní například. A když za každý zaplatím 99 centů, to zkrátka nikdo nedělá. Takže samotný fakt, že se to zkrátka neděje, že by tyto disky byly plné hudby, nás vede k myšlence, že jde tu pouze o legální kopírování. To nesouvisí s internetovým pirátstvím, s nelegálními kopiemi. Je, je nesmyslné, abyste řekli, je to nelegální, ale musíte platit za právo takto nelegálně jednat. To nedává smysl. Já ty harddisky nepoužívám k ukládání hudby. Mobil používám k telefonování a SMS-kování. Nepoužívám ho k ukládání hudby, kterou jsem si někde koupil. Takže to zkrátka nedává smysl. A zase, tady jde o v uvozovkách kompenzaci za eh, legálně zakoupené písničky. Jestliže výrobce a držitel práv a tak dále cítí potřebu být kompenzováni za to, že někdo, kdo si koupí CD, ho potom taky poslouchá, například na mobilu, tak zkrátka zvedněte cenu. Tak to v tržní ekonomice funguje. Pokud máte pocit, že ztrácíte peníze, protože když někdo si koupí CD, může ho potom poslouchat, tak zkrátka prodávejte ho za vyšší cenu pro boha. Tomu se říká tržní ekonomika. To zkrátka vůbec nedává smysl tato debata. Jak jsem říkal, máme tu fantastickou příležitost zlepšit fungování vnitřního trhu, zkrátka tím, že toto všechno odstraníme. Je to naprosto zastaralé, nedává to vůbec žádný smysl. Děkuji. Danke, Frau Kollegin Niebler. Děkuji, paní kolegyně Niebler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat všem expertům za naši debatu, ta, která byla opravdu velice zajímavá. Konstatuji tedy sama osobně, že se nezabýváme poprvé tímto tématem, již mnoho let se o tom diskutuje, ale pro mě osobně je vždy obtížné najít eh, stanovisko. Kolega Extrem to má lehčí, říká, že některé věci jsou už překonané a podobně, které je, to je třeba zohlednit, když slyším od pana Šamfora, že 5 až 10 toho, co vlastně eh, vydělají umělci za svoji kreativní práci, dostávají prostřednictvím poplatku, že by to vlastně odpadlo, což samozřejmě mění celý ten řetězec tvorby hodnot a musíme se podívat na to, jak dospět k těm radikálním zásahům. Nevím, zda si máme tady vytvořit jednotný názor. Jsem napjata, co navrhne paní zpravodajka. Možná, že se můžeme pokusit definovat alespoň přibližného společného jmenu jmenovatele. I to považuji za velice obtížné. Já si myslím, že jsme všichni pro harmonizaci, nechceme žádné dvojí zatížení, ale eh, pak chceme, aby to bylo férové pro umělce. A jak to tedy zrealizovat? A slyším tady také, že někteří jsou toho názoru, že se musíme přizpůsobit digitálnímu světu. Jak jsem pochopila jednou z expertů, musíme nechat otevřené dveře pro další etapu vývoje a teď si musíme položit otázku. Pro zákonodárce je to obtížný úkol. Já osobně jsem vlastně zmítána sem a tam, jak bychom se měli rozhodnout a ráda bych slyšela rozumný názor ze strany parlamentu. Doufám, že se nám ho podaří předložit. Dneska tedy nemohu zaujmout stanovisko, je to pro mě obtížné, musíme to prodiskutovat ještě s kolegy ze své frakce. Jedná se také o ochranu autorských práv i na internetu, jedná se o zájmy kreativních umělců a tvůrců ale musí to být eh, něco, co bude průchozí, co bude možno realizovat v tomto digitálním světě. A doufám, že eh, Tady budeme slyšet nejprve doporučení, eh, ne nějaké zákonodárné akty, ale samozřejmě definice to bude velice podnětné a doufám, že dospějeme k nějakému dalšímu kroku. Děkuji kolega Stojanov a pak paní kolegyně Kastex. za poredný pът обсъждаме тази изключително сложна Děkuji, pane předsedo. Zase eh, tu diskutujeme o tomto velice složitém tématu a já jsem velice rád, eh, že se koná toto slyšení. Dozvěděli jsme se tu od expertů, od eh, lidí, kteří jsou do toho zapojeni celou řadu zajímavých věcí. Můj osobní názor zní, že Takovéto poplatky nedávají žádný smysl. Mohly možná dávat smysl kdysi v minulosti, když má matka byla ještě dítě. Tehdy nebezpečí nelegální distribuce a soukromých kopií bylo reálné. Neměli bychom zapomínat, že když koupíme nějaký produkt, tak platíme nejmenším za dvě věci. Za prvé za samotný obsah a za druhé za, za službu. Za službu eh, kopie tohoto obsahu. V minulosti eh, si ne každý mohl dělat kopie, pouze lidé s patřičným vybavením. Když mám knihu doma a chci mít tu knihu i v kanceláři, tak bych si ji musel koupit po druhé, druhý výtisk protože nemůžu sám kopírovat. Nemám doma kopírku. Jestliže ale skopíruji tuto knihu ručně, jestliže ji opíšu, tak má, má na mě být uvalen poplatek za to, že jsem pořídil nelegální kopii? Já myslím, že to by přece nikdo netvrdil. Přece by neměl být uvalen poplatek na e, papíry a tušky, protože se s nimi dají kopírovat knihy. To je podle mě poměrně výmluvný příklad. Je to samozřejmě hrubý příklad, protože tato realita tu existovala už poměrně dávno. Dnes tu máme e, výrobky, jako jsou elektronické knihy. Je to velmi pohodlné je skopírovat do různých zařízení takže podle mě myšlenka placení za kopii, za kopie jakožto službu, když si koupíme určitý produkt, je naprosto překonaná. Musíme se od ní odpoutat. Spotřebitel bude platit pouze za obsah. A pak bude na firmách, aby si prosadili záj, svůj zájem a povolili spotřebiteli pořizovat tolik kopií, kolik chce pro osobní potřebu nebo pro potřebu své rodiny. Jestliže budete spotřebitele nějakým způsobem omezovat v pořizování soukromých kopií produktu, který si legálně zakoupil, tak potom nutíte spotřebitele, aby přestal nakupovat legálně a aby využíval všech ostatních příležitostí, které mu moderní doba dovoluje aby zkrátka sehnal produkt nelegálně, bez, aniž by za něj zaplatil. To bychom měli mít na paměti. a to během všech eh, následujících diskuzí. Myslím si, že soukromé kopírování by mělo být zcela osvobozeno od poplatků. Zároveň ten boj proti eh, komerčním kopiím, kdy někdo zkrátka se snaží využívat duševní vlastnictví někoho jiného, tak tady bychom měli být realističtí a důkladní. Nyní eh, paní Kastex, prosím, jestliže nikdo nemá další dotaz. A. Děkuji. Když jsem se probudila dnes dopoledne, tak jsem s chodou okolností naslouchala hudbě a byla to hudba, kterou normálně neposlouchám. Byla to píseň Michaela Jacksona No Matter If You're Black or White. Ehm, a dnes získávám přesně tenhle dojem, když naslouchám kolegům. Nezáleží na tom, zda jste černý nebo bílý, ale právě k tomuto tématu záleží především na to, zda jste starý nebo mladý. A myslím si, že právě to je zásadní, když eh, utváříme právní předpisy, abychom byli velmi opatrní a zvažovali skutečně všechny tyto aspekty. A všichni, kdo mě znají, zcela jistě vědí, že hájím uh, Um, spravedlivou odměnu pro umělce a budu za to bojovat skutečně do posledního dechu. Ale současně se dostáváme do nové situace, dochází ke velkému posunu vzorců, ten už nastal před pár lety a mladí lidé, kteří eh, by se k nám mohli připojit, by neporozuměli tomu, o čem hovoříme, nedíváme se dostatečně do budoucnosti, to je nezbytné a poprvé v historii se, souhlas, eh, se shodnu s přítelem Pirátem, eh, protože skutečně potřebujeme právní předpisy, které jdou ruku v ruce s novou dobou, s novými časy. Měli bychom tedy připravit něco, co bude dávat smysl i mladým lidem, nejenom nám, jak jsme všichni poměrně už staří, eh, většinou tedy, a zároveň, abychom zrušili v legislativě ty prvky, které nedávají už dnes smysl Já si totiž myslím, že je to velice komplikovaná záležitost a je to skutečně pro mě osobně možná ze všech témat, jimž jsme se věnovali možná eh, v ochraně duševního vlastnictví nejobtížnější téma. Musíme však být progresivní a dívat se do budoucna, nejenom na sebe, možná na své děti, ale ještě dál dopředu, abychom si pak neříkali, jak eh, se eh, vůbec mohlo schválit udělení poplatku na zařízení, která za pár let budou již naprosto zastaralá a Chci proto poděkovat eh, řečníkům za jejich diskusní příspěvky a budu velmi ráda, eh, když budu moci se s problémem diskutovat dál. Ale já trochu věřím na zázraky. Třeba se objeví něco, třeba na paní zpravodajka něco nabídne, co nakonec bude pro nás všechny přijatelné. Já jsem velice ráda, že budu moci být k dispozici a diskutovat i dál. Rapide zu, kolege Masip, und dann nochmal Frau Niebler, dann Frau Kastex, bitte. Sí, sí, brevísimamente, presidente. Yo creo... Velice stručně, pane předsedo. Já si myslím, že tady máme co dočinění s novými výzvami, eh, jakožto zákonodárci. Já si myslím, že musíme skutečně chránit kulturní tvůrce a souvisí to i s ochranou Evropy. Nemůžeme si nechat ujít tu příležitost, že bychom vlastně se tady posadili se skříženýma ruk, založenýma rukama a nereagovali bychom eh, a ne, pomohli bychom evropským umělcům. Já si myslím, že to stačí. Musíme chránit eh, tvůrce z oblasti kultury. My jsme k tomu povoláni. Děkuji a nyní paní kolegyně Niebler. Děkuji, pane předsedo. Mám ještě jeden dotaz. Zapomněla jsem to předtím položit. Eh, když se podíváme na návrh kolegyně Extrém, a že už tady nebudou žádné další poplatky. Co se potom stane? Nebo nestane se vůbec nic? Já bych chtěla slyšet, jak by hodnotili naši experti eh, potom, co se objeví na trhu. Také bych měl eh, dotaz na paní Bednarich trošku se mě dotklo, eh, nebo mě po, tomu podnítilo to, co bylo řečeno. Jaké jsou vlastně dopady na ceny? V, existují tady eh, určité deformace trhu, anebo ne? Chtěla bych detailnější odpověď. A nyní paní kolegyně Kastex, prosím. Děkuji vám, pane předsedu. Já děkuji všem vystupujícím, děkuji také kolegům za dotazy co si z této diskuse odnáším? Ehm, především to, že až na vzácné výjimky, konkrétně Kristian, který chce zrušit eh, tyto odměny úplně, ehm, obecně získávám dojem, že je potřeba eh, zlepšit stávající systém, ale s jeho zachováním konkrétně ehm, k panu Blánkovi, který hovořil za eh, a pan Rosiglu za spotřebitele, že je důležité brát v úvahu zájmy spotřebitele. To odpovídá diskusím, které jsme vedli s panem Vitorinem, když upravoval svou zprávu, eh, kdy jsme také uvažovali i během jiného slyšení, Eh, jak ten systém nastavit. Systém se do určité míry vyvinul. My jsme v takovém přechodném období v současné době, kdy zatím existují kopie k soukromým účelům a, jejich, a odměny za ně, ale současně systém eh, odměn za kulturní díla se mění. Nerozumím tomu, když jsme v éře internetu 4G a další, Eh, nejrůznějších technických novinech, proč bychom nemohli přejít okamžitě k tomu, že budeme obsahy eh, skladovat na cloudu když zatím nemáme vůbec ošetřeno, jak nakládat s kopiemi pro soukromé účely na našich vlastních zařízení. A proč? Ne, vždycky máme totiž přístup na Wi-Fi. Ehm, jsme třeba v letadle, jsme v oblastech Evropy, kde prostě žádné Wi-Fi není nebo se ocitneme eh, jinde, kde na internet prostě přístup není eh, a eh, musíme spolehat na 3G nebo 4G připojení na internet, ale to je strašně drahé. A nemůžete být přeci pořád na 4G a poslouchat přes mobilní operátora hudbu, kterou chcete poslouchat, kterou máte sami někde uloženou. To by ztrácelo smysl, to by bylo nesmírně drahé. A proto si tedy spotřebitel eh, chce nakopírovat hudbu na svá zařízení. Chce tam mít svoji vlastní diskotéku, abych tak řekla. Eh, a chce mít ty nahrávky k dispozici kdykoliv. A Rozumím tedy tomu, že samozřejmě dříve eh, jsme mohli říci, že nepotřebujeme Ehm, takové kopie, protože to se říkalo, nebudeme je potřebovat, protože máme neustále přístup k těmto kopiím. Ale e, uvědomme si, my nechceme zrušit poplatek, který představuje důležitý zdroj příjmů pro interprety. Je to také podstatný zdroj příjmů pro kulturní statky. A nemůžeme říct, najednou to prostě zrušíme, protože je to zastaralé. E, za jak dlouho to bude zastaralé? Je to za pět let, za deset let nebo víc? Uh, E, za ještě delší dobu e, a tito interpreti nebudou vůbec mít žádné příjmy. Ne, e, tak to nejde dělat. Je nepochybné, že se systém bude vyvíjet a uvidíme, jak ta technika se nejenom vyvíjí, ale jak se konkrétně ta díla dají šířit, protože jsou technologie, které to umožní šířit a uvidíme, zda se eh, systém vyvinul tak, eh, že bude možné zrušit ten poplatek, ale zatím ten poplatek je oprávněný, odůvodnitelný. A jak řekla Marielle Gallo, tam měla pravdu v tom, že říkala, že transparentnost řízení a zprávy práv má zásadní význam. A co nám zbývá zjistit? jakým způsobem eh, budeme vnímat eh, tento poplatek. Eh, samozřejmě musíme zvažovat pozici Ehm, konečného spotřebitele. Podle mého názoru půjde o administrativní poplatek náklady. Tady mají velký význam. Pokud máme všem distributorům eh, uvalit nějakou daň nebo nějaký poplatek, aby eh, vždycky třeba povinně všichni museli eh, vydávat účtenku, kde část to poplatku půjde na kopírování na soukromé účely, tak si lidé budou klepat na čela, budou říkat, že v Bruselu se zbláznili. Ale eh, eh, pokud, jako dříve to bylo, si řekneme, že to maličko změníme, že to je technická záležitost, tak se to objevilo v mojí vlastní zprávě, eh, tak samozřejmě to vyvolává eh, určité úvahy a já si myslím, že ty úvahy by bylo potřeba ještě probrat důkladněji, zvláště se zaměřit na to, v jakém prostředí můžeme eh, modernizovat a zlepšovat ten systém, kde můžeme předpokládat nastanou změny Ehm, ale obecně to je ještě na delší úvahy. V každém případě děkuji všem řečníkům za to, že nám celou problematiku vysvětlili. Děkuji i za to, že jsou a byli k dispozici a budou k dispozici i nadále pro další diskusy. Děkuji vám. Děkuji. Máme ještě dvě konkrétní otázky. Jedna byla otázka kolegyně Nibler. Co se stane v případě, že se odstraní všechny poplatky, jak o tom hovořil kolega Extrém? Takže tedy moje otázka druhá, tedy deformace eh, trhu, dotaz na paní Bednarich. Takže začneme možná tedy. Eh, Děkuji. Já budu jenom velice stručně reagovat. Ta situace, pokud jde o výkonné umělce, tak eh, více méně toto by znamenalo vymazání jejich práv na duševní vlastnictví a nebude to ničím nahrazeno, ničím kompenzováno. Eh, nedostanou vlastně eh, poplatek za žádný eh, ne právo, když si budou lidé stahovat z internetu. A v některých zemích je to třeba méně eh, o 30%. Ve Francii by zrušení takového poplatku znamenalo také velkou újmu výkonným umělcům a interpretům a logicky eh, by to znamenalo omezení financování celé řady kulturních projektů, akcí. Eh, a to by negativně dopadlo na téměř všechny kulturní projekty, s výjimkou eh, těch projektů, které jsou přímo dotovány, ale řada výrazných koncertů, hudebních festivalů, eh, vzdělávání v oblasti umění by prostě zmizela. Eh, Děkuji. Já bych se chtěla vrátit k několika bodům, které tu zazněly. Podle mě otázka nebo odpověď na otázku zásluhy různých lidí, kteří tady říkají, že ne, nejsou dobře placené práce ve Španělsku, nebo že ceny v eh, Spojeném království eh, neodráží to, že neexistují poplatky v této zemi. Nevím, jestli ještě můžu pustit své slajdy, mám tam data z Eurostatu, která ukazují, že eh, tato problematika je velice složitá, musíme se vrátit k faktům ceny, se, ceny neklesly. Odkud máme tato, tato data? Zdá se, že už nemůžu pouštět prezentaci, takže musím ocitovat data z Eurostatu. Ohledně eh, nahrávacích médií. Tady máme spotřebitel, index spotřebitelské ceny, CPI, eh, a jeho srovnání špan, ve Španělsku a v celé EU. Zá, eh, základem je stav z prosince 2011, což je tedy měsíc před zavedením toho nového systému ve Španělsku. V porovna, a s tím je porovnáván letošní duben. Ve Španělsku tu máme pokles o 12,52 ceny, zatímco v EU se cena zvýšila o 0,02 Míra inflace, samozřejmě ano, lidé budou říkat, to je kvůli inflace, kvůli inflaci, tak za stejnou dobu Inflace ve Španělsku byla 2,6% a evropský průměr byl 2,8%. Takže poměrně stabilní inflace, stejná ve Španělsku i v celé EU. Ale e, v realitě tu máme pokles cen o 12% oproti e, malému nárůstu o 0,02%. Takže mě by opravdu zajímal zdroj dat e, lidí, kteří tvrdí, že ceny neklesají. Já si myslím, že to nemůžeme brát tak jednoduše, pouze porovnávat ceny, protože tvrdíme-li, že tu e, máme mít jakýsi pokles cen e, jednak jedné, protože poplatky byly nahrazeny jiným systémem, tak pouze to by bylo platné kritérium v případě, že na stejném trhu byly také poplatky placeny v poměru jedna ku jedné. Jestliže eh, je Jestliže německý poplatek za určité zařízení je 12 euro, tak to zařízení by mělo být o 12 euro dražší. Tomu tak ovšem není. Proč? Odvolám se na nezávislý zdroj, jinak mě znovu spochybníte. Jde o eh, data eh, ze zprávy profesora Krečmera pro IPO. Nevím, jestli ještě bude čas si přečíst do zítřka, nicméně eh, on tady uvádí tři eh, hlavní složky, které určují eh, možnosti dovozce na to, aby zahrnul poplatek do finální ceny. Jsou to tři složky. První z nich je míra konkurence a koncentrace maloobchodu na trhu. Za druhé je to eh, elasticita poptávky a za třetí eh, je otázka, zda se poplatky aplikují stejnoměrně na celém trhu. To jsou tři kritéria, která vyjmenovává profesor Krečmer, která podle něj určují, zda můžete nebo nemůžete přenést eh, velikost toho poplatku jednak ku jedné na trh. Samozřejmě to je potom nutnou podmínkou, aby byl pokles cen, jestliže budou poplatky zrušeny. Podle mě, co se taky zanedbává ve Španělsku a co je poměrně zjednodušený pohled, tak máme tu problém v tom, že zákon, který ve Španělsku zavedl eh, tu alternativu, byl přijat 31.12.2001. Eh, Tehdy už byly produkty na skladě které byly prodány zpátky velkoobchodům a výrobcům protože byly prodávány ještě předtím, než zákon vstoupil v platnost, tak byly prodány s poplatkem. Teď ale e, malou obchodník přijde za mnou, za výrobcem a říká, žádný poplatek není, můžu jako si ty peníze vzít zpátky a ty společnosti potom sami v dopisu Ehm, zástupci ředitele kulturního průmyslu požádali o výklad tohoto zákonu, který zavedl alternativu. A ten řekl, ne, ne, co je na skladě a bylo prodáno ehm, výrobcem, maloobchodníkovi před novým systémem, to podléhá poplatku. Takže vy máte povinnost to prodat s poplatkem navzdory tomu, že poplatek už neplatí. Takže omlouvám se za tyto technické podrobnosti, ale přesně tato přílišná zjednodušení nám k žádnému pokroku nepomohou. Ještě dvě další poznámky. Na vaši otázku, jestliže bude mít, jestliže jsou tu následky na vnitřní trh, ano, samozřejmě, dám jenom velice jednoduchý příklad. Vím, že e, jsou tu moji kolegové z belgických společností, ti mají rádi tento příklad. V Belgii e, je poplatek na multifunkční tiskárny a ten závisí na tom, jak je ta tiskárna rychlá. Od roku 96 se nemůžeme shodnout, jestli to má být taková rychlost nebo taková rychlost, protože zákon tady nehovoří jasně. Takže teď probíhá soudní řízení, protože oni po nás chtějí, abychom retroaktivně zaplatili 100 e, euro za, e, malo, za multifunkční tiskárnu nad rámec těch 195 euro. 175. Což by tedy mělo být eh, podle toho poměru jednak jedné. Co tedy výrobci dělá? Je pochopitelné, že samozřejmě nemůžeme zvýšit daně na něco o 180%. V Belgii je mnoho zařízení se softwarem, které, který potom může říkat, eh, omlouvám se, nemůžete mít eh, zařízení pomalejší, protože pak by nebylo prodatelné. To je takový výmluvný příklad toho narušení vnitřního trhu. Děkuji. Ich weiß, dass Sie der Meinung sind, aber Vím, že jste jiného názoru, ale můj problém je, že za tři minuty končí tlumočení. Pokud tedy chcete říct jenom jednu větu, tak souhlasím, jinak už to nepůjde. a défendu l'exception culturelle. Evropa eh, hájí kulturní výjimku a Právě kulturní výjimky se za, spadá také eh, zachování poplatku za kopírování k soukromým účelům. Jak řekla paní Kastex, svět se vyvíjí, ale máme systém, který funguje, který může být i nadále upravován. Pokud si přejeme, aby Evropa zachovala svoji kulturní identitu, aby si každá země v Evropě zachovala kulturní identitu, eh, tím, že bude podporovat své umělce, jinak to totiž ani nejde, eh, tak budeme naprosto koherentní s hlavními cíly, které sledujeme, tedy zachovat kulturní rozmanitost. Děkuji. Je to velice obtížné téma, budeme o tom intenzivně dále diskutovat, ale já teď ani Angelika Nýble nevíme, jak bychom tu záležitost finálně měli posuzovat. Jednoduché je, že musíme tento systém modernizovat a můj osobní názor je, že to bude velice obtížné. To je tedy výchozí situace, v které se nacházíme. Uzavírám slyšení, všem srdečně děkuji a říkám, toto obtížné téma bude dále projednáváno během této legislativní periody. Děkuji vám.